Prosím, posaďte se, vážení kolegové. A začneme naším programem. first of all welcome everybody. Dovolte mi ještě, abych vás přivítala po prázdninách. Doufám, že se těšíte na hodně práce, kterou budeme mít eh, v následujícím období. Máme před sebou také nabitý program eh, dnes a zítra. Nejprve se ptám, jestli přijímáte navržený pořad jednání, který byl eh, rozeslán. Má někdo nějaké připomínky nebo podněty? Pokud ne, tak budu považovat eh, tento návrh za schválený. A budeme tedy podle tohoto pořadu jednání postupovat. Dále eh, bychom měli schválit zápis jednání se 7. a 23. července. Měli byste to mít ve svém eh, balíčku. Pokud nebudou zneseny nějaké námitky během dnešní schůze, tak tyto zápisy budou považovány za schválené. Má někdo nějaké připomínky? zápisu schůzí z července. Není tomu tak. Budu tady považovat eh, tento zápis za schválený. Třetí bod. Jde o přijetí návrhu eh, pořadu schůzí eh, našeho výboru na rok 2015. Eh, ten návrh byste měli mít zase u sebe ve svých eh, materiálech. A já bych chtěla ještě připomenout, že oddělení, které má na starosti plánování schůzí, výborů a delegací, protože musí distribuovat jednotlivé sály, učinilo tento návrh. Měli bychom to teď schválit. Možná, že se k tomu bude chtít někdo vyjádřit. Takže hlásí se někdo? Není tomu tak? Takže nikdo nic nemá. A v tom případě je kalendář schůzí schválen. Čtvrtý bod jsou sdělení předsedkyně. Tady vás asi překvapím, protože nic eh, nemám, co bych vám mohla říci. A tím pádem můžeme eh, přistoupit k bodu číslo 5, což je výměna názorů s panem Gracianem del Rio, státním tajemníkem eh, italského premiéra, který bude hovořit o prioritách italského předsednictví. Jak víte, my vždycky zveme relevantní ministry na naše schůze, abychom si s nimi mohli vyměnit názory o prioritách předsednictví. Dnes máme tu čest, že k nám přišel pan Graciano del Rio, který bude zastupovat italské předsednictví, které eh, začalo od července. Je to velmi obtížné období pro celou Evropskou unii. My tedy přejeme panu Gracianovi Delriovi co nejúspěšnější předsednictví. Je tedy jeden, z, on je tedy jedním z nejvýznamnějších poradců premiéra Renciho, má na starosti kohezní politiku a v letech 2013-2014 byl také ministrem pro eh, eh, rozvoj venkova a byl také starostou Regia Emilia. Takže určitě se vyzná v regionálních a kohezních fondech. Má velmi obdivuhodný eh, životopis a já se velmi těším na to, co nám řekne o regionální politice. Budeme postupovat následně, následovně nejprve eh, Pan Del Rio bude mít asi 15-minutovou eh, prezentaci na úvod o prioritách italského předsednictví, což spadá do působnosti našeho výboru. A poté budeme mít eh, debatu ve dvou kolech. Nejprve eh, budou mít slovo koordinátoři jednotlivých skupin a máme celkem čas do půl páté. A nyní tedy mi dovolte, abych předal slovo panu Del Riovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pro mě velmi velkou ctí eh, předstoupit eh, před eh, Evropský parlament, abych vám mohl prezentovat program italského předsednictví v oblasti regionální politiky a e, diskutovat s vámi o těch tématech, které e, jsou pro vás relevantní. V dialogu s Evropským parlamentem a také s výborem pro regionální rozvoj e, se dotýkáme oblasti působnosti, která mi patří, souvisí také s kohezní politikou. Je to oblast politiky kterou chce italské předsednictví nejvíce zúročit. Ale nejprve mi dovolte, abych se zmínil o třech eh, tématech. Nejprve o programu italského předsednictví a roli kohezní politiky. Poté bych chtěl mm, se s vámi podělit o několik úvah o základních prvcích legislativního balíčku na roky 2014 až 2020. A poté za třetí bych rád zmínil několik iniciativ, které chceme podniknout v rámci našeho předsednictví, abychom Eh, zohlednili několik důležitých inovací, které souvisejí s novými nařízeními. Nejprve tedy program italského předsednictví. Kontext našeho předsednictví je poznamenán eh, začátkem nového volebního období Evropského parlamentu a i dalších evropských institucí, takže má, jsme na začátku nového období, ale musíme samozřejmě zohledňovat eh, institucionální vývoj i v Radě, i v Evropské komisi. My chceme tedy zohlednit kontinuitu práce všech těchto institucí. Co se týče ekonomické eh, oblasti, tady jsme svědky prvních známek eh, hospodářského oživení. Údaje Eurostatu, které byly zveřejněny během léta, Eh, týkající hospodářského růstu a nezaměstnanosti ukazují, že je potřeba pokračovat s kroky, které by měly vést k pozbuzení hospodářského růstu. Samozřejmě, že ta řešení se mohou lišit. Český stát od českého státu, protože ty příčiny samozřejmě se také mohou líčit. Máme v Evropské unii 25 milionů nezaměstnaných, 5 milionů z toho má méně než 25 let a přibližně čtvrtina eh, celkového obyvatelstva Evropské unie je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením což je výrazný nárůst eh, mezi roky 2008 až 2012. Nedávné přijetí šesté kohezní zprávy Evropskou komisí, což je výborný, eh, výborná zpráva, nám umožňuje se zamyslet eh, nad těmito důležitými body. A tato šestá kohezní zpráva vlastně shrnuje ty největší problémy, se kterými eh, se teď budeme muset potýkat. Eh, mezi roky 2008 a 2013 klesly veřejné investice v Evropské unii o 20 eh, v reálném vyjádření. A tento pokles by byl ještě vyšší, kdyby nedošlo k podpoře ze strany kohezních fondů. Takže je potřeba překonávat také značnou, značný odpor mm, veřejnosti různým způsobem v různých regionech a zemích. To si samozřejmě určitě také sami uvědomujete. Chtěl bych ještě zopakovat to, co jsme řekli nedávno na šestém Evropském eh, kohezním fóru. Nechceme, aby Evropa byla v poklesu hospodářském. Chceme eh, se spíše zaměřit na ty pozitivní ekonomické výdobytky, ke kterým došlo eh, v poslední době. Eh, italské předsednictví se bude odvíjet od tří strategických eh, linií. Jednak je to oživení hospodářského růstu a zaměstnanosti, za druhé je to o to, jak eh, zmenšit vzdálenost mezi občany a Evropou a podpořit svobodu demokracie a lidská práva a za třetí také, jak podpořit Evropskou unii na mezinárodním fóru. Chtěl bych se teď zaměřit na těch několik eh, bodů, které mi přijdou nejrele, nejrelevantnější v italském předsednictví v eh, oblasti regionálního rozvoje a kohezní politiky. Hm, první příspěvek, který bychom chtěli eh, dosáhnout, je oživení strategie do roku 2020, která byla finalizována Evropskou komisí, která bude finalizována do konce příštího roku, takže bychom už tím měli velmi brzy začít. A v tomto ohledu teď na radě začíná rozprava o tom, jak zlepšit relevantnost a účinnost strategie 2020. Tato debata, která se bude konat také na Radě pro všeobecné záležitosti v listopadu, se bude zabývat konkrétně kohezní politikou. A já se k tomu ještě na konci svého projevu vrátím. Eh, druhá strategická linie, kterou se chceme zabývat, je rozvoj hospodářské a sociální dimenze v rámci Evropské měnové unie. To je téma, které souvisí s eh, iniciativou, která byla podniknuta v naší oblasti působnosti. Eh, my jsme svolali neformální zasedání ministrů, kteří mají na starosti regionální politiku. Snažili jsme se Eh, s nimi prodiskutovat téma hospodářské zprávy v Evropské unii. A kromě toho také italské předsednictví chce věnovat co nejvíce pozornosti podpoře reálné ekonomiky, konkurenceschopnosti ve výrobním sektoru a také podpoře malých a středně velkých podniků. Všechny tyto kroky by měly vést k pokroku v oblasti zaměstnanosti a to zejména boji proti nezaměstnanosti mladých. A proto podporujeme plnou interpretaci opatření, která již, eh, která již byla přijata Evropskou unii v této oblasti což je záruka pro mladé a e, iniciativa pro zaměstnanost mladých. Kohezní politika, a to je evidentní, e, hraje e, velmi přesnou úlohu ve všech těchto otázkách. Kohezní politika je vlastně rozvojovou politikou Evropské unie. A proto je naprosto zásadní pro další rozvíjení evropské integrace a jejich a udržení eh, pozitivních výsledků, kterých se podařilo dosáhnout v rámci integrace. A je potřeba také zlepšovat povědomí o této politice a o tom, čeho bylo dosaženo. Naléhavost posílit eh, udržitelný růst a dosáhnout eh, oživení v sektoru zaměstnanosti je jasná všem evropským institucím a také členským státům a všichni v tom mají svou roli. To je také eh, to výsledek Evropské rady, která se konala eh, v červnu, která se zabývala strategickou agendou na příštích pět let a kde zaměstnanost, hospodářský růst a konkurenceschopnost hrají nejdůležitější roli. Nově zvolený eh, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil dodatečné investice v příštích třech letech ve výši 300 miliard euro, které bych chtěl eh, provést eh, hned eh, na začátku svého mandátu. Je také důležité připomenout, že prezident Evropské centrální banky ohlásil plán na rozsáhlé veřejné investice. Jsou to samozřejmě investice, které se budou vyžadovat, aby všechny členské státy provedly strukturální reformy. A já bych chtěl připomenout, že Itálie v současné době provádí velmi důležité strukturální reformy, které odpovídají cílům strategie 2020. Například je to reforma italské ústavy, veřejné zprávy, justice a pracovního trhu. Nezačínáme na úplném začátku. Kohezní politika může přispět k oživení hospodářského růstu tím, že podpoří veřejné investice to je náš hlavní nástroj, který bychom měli překonat následky krize a proto je co nejvíce zúročit potenciál strukturálních fondů, které Evropská unie má. To je jedno z nejlepších řešení, kterými můžeme podpořit obnovení míry investic. Přeskum strategie 2020 by tedy měl dosáhnout tohoto cíle, abychom zohlednili co nejvíce potenciál, který nám nabízí strukturální fondy. A teď bych si dovolil přejít ke svému druhému bodu, což je legislativní program na roky 2014 až 2020. V prosinci loňského roku jsme dosáhli eh, dohody o legislativním balíčku pro roky 2014 až 2020 v oblasti kohezní politiky. Já bych chtěl Eh, poděkovat zejména Evropské komisi a Evropskému parlamentu, kteří eh, přispěli k dosažení této dohody. A zejména bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, protože právě díky němu má teď Evropská unie eh, značné finanční prostředky pro veřejné investice, celkově 366 miliard na období 2014 až 2020, když zohledníme prostředky, které jsou k dispozici v rámci spolufinancování ze členských států tak celkově to znamená, že ty dostupné prostředky představují 450 miliard pro celou Evropskou unii. Musíme tedy zajistit, aby tady byly podmínky pro plné využití eh, těchto investic. Měli bychom se zaměřit na velmi striktní management veřejných financí. I Evropský parlament eh, nedávno přijal usnesení, které se zabývá eh, účinky těchto prostředků Některé eh, nezávislé analýzy v poslední době také eh, říkají, že prostředky, které jdou na spolufinancování prostředků, by měly být vyloučeny z, nebo neměly být započítávány do národních deficitů v rámci paktu stability a růstu. Je potřeba zohlednit to při eh, rozpočtovém v rozpočtové politice členských eh, států. A stejně tak je potřeba změnit denominátory nebo eh, ukazatele, které se používají pro výpočet eh, těchto ukazatelů. A bude se o tom dále diskutovat na neformálním zasedání ministrů 10. října na tedy vysoké politické úrovni, kde se také ministři budou zabývat makroekonomickou kondicionalitou a vztahem mezi kohezní politikou a systémem ekonomického řízení. Rozpočtová disciplína a růst to jsou eh, dvě strany stejné mince a my, nás také bude velmi zajímat, eh, co řekne předsedkyně Mihajlová eh, k, tě, k této oblasti. Tento legislativní balíček týkající se kohezní politiky je samozřejmě nejdůležitější pro naši společnou e, práci. Měli bychom se zejména postarat o to, aby dostupné prostředky byly využity co e, nejkvalitněji a co nejúčinněji. E, je potřeba, abychom dosáhli co nejpozitivnějších výsledků. Co se týče kvality, tak tady se musíme co nejvíce zaměřit na výsledky, což je přístup, který předložila komise ve svém návrhu a podpořil to i parlament a rada v rámci vyjednávání. Bylo to zapracováno do tohoto legislativního balíčku. Tím bychom se měli řídit při rozhodování o investicích. Eh, z kohezních prostředků, ať už se to bude týkat jakékoliv oblasti vědy a výzkumu, podpory malých eh, a středně velkých podniků, boji proti klimatickým změnám a tak dále. Já si myslím, že to je eh, velmi pozitivní, že to povede k lepší účinnosti a přispěje to, nebo určitě to povede k výhodám pro příjemce, ale i plátce těchto prostředků. Tento eh, přístup eh, by se měl týkat celého legislativního balíčku. Je potřeba eh, koordinovat všechny tyto činnosti, zavést kondicionalitu ex ante, která je také zaměřena na výsledky. Dále jde o tematické zaměření. A neměli bychom rozdrobovat inovace a stejně tak je potřeba věnovat vyšší pozornost partnerství na základě Evropského kodexu. dovolte mi, paní předsedkyně, vážení poslanci, abych ještě jednou vyjádřil svou vděčnost eh, za přijítí toho kompromisu, který eh, byl výsledkem velmi dlouhého jednání. Několik základních prvků těchto nařízení, ať už se to týká toho kodexu chování o partnerství, to jsou všechno eh, přímé výsledky vyjednávání, tak eh, jak ho vedl Evropský eh, parlament společně s ostatními. A myslím si, že to je příspěvek, který bude velmi cený v tom nadcházejícím období. A já doufám, že jak parlament, tak i komisá rada provedou v praxi všechny tyto změny, tak aby během několika let jsme viděli první konkrétní výsledky. La presidenza italiana ha cercato di cogliere questa esigenza di nuova e di italské předsednictví se eh, snaží o novou posílenou spolupráci mezi institucemi Evropské unie, aby zvýšilo efektivitu politiky soudržnosti a růst. Chtěl bych zdůraznit, eh, že budeme podporovat aktiv přenesené pravomoci a také budeme v rámci předsednictví zdůrazňovat úlohu eh, partnerství veřejného soukromého sektoru. Eh, zde stavíme na práci řeckého předsednictví, která byla vynikající a také na existujících postupech. Nicméně nejrelevantnější iniciativa na politické úrovni bude znamenat podporu eh, strukturované diskuse o politice soudržnosti. Jak jistě víte, v současné době je politika soudržnosti rovná politice rozvoje a představuje zhruba třetinu rozpočtu EU, nemá však oficiální fórum v Radě pro diskusy. A pojem, po, takový to, co jsme zjistili během řeckého předsednictví a co také podporuje komisař Hahn, který provedl vynikající kus práce právě v této problematice, je, že je důležité, aby se právě politika soudržnosti dostala do popředí zájmu diskusí v radě. Zároveň je nezbytné zvyšovat povědomí o významu politiky soudržnosti, ehm, především pokud se budou realizovat jednotlivé eh, akty a také se o nich diskutovat na politické úrovni. Kromě neformálního zasedání ministrů eh, a pokračování iniciativ, které začaly již v roce 2011 za polského předsednictví, jsme také svolali 19 na 19. listopadu Radu pro všeobecné záležitosti, která bude jednat převážně o politice soudržnosti, což ukazuje, jak významně to může přispět růstu. Význam pro politickou diskusi je zjevný. Chci zdůraznit, že naším cílem je dosáhnout výraznějšího uznání relevantnosti inovací v nových právních předpisech a jejich posílení některá ustanovení legislativního balíčku 2014 až 20 zdůrazňují intenzivní politický dialog mezi institucemi EU, Evropským parlamentem, komisí, radou, výborem regionu hospodářským a sociálním výborem. Díky tomu by se mělo lépe uvažovat a podporovat v oblasti investic. Taková ustanovení také sehrají důležitou úlohu ve vyjednávání víceletého finančního rámce pro roky 2014 až 2020, především v iniciativě Better Spending, tedy rozumnějšího vynakládání finančních prostředků komise, připraví celou řadu zpráv konkrétně o tom, jak vypadají výsledky vyjednávání o dohodách o partnerské spolupráci, implementace strategického rámce a také připraví eh, podklady pro jarní zasedání Rady eh, k implementaci strategie 2020. Kromě toho nová ustanovení o makroekonomické podmíněnosti zdůrazňují dialog s Evropským parlamentem a rozhodnutí, které bude Rada implementovat na základě návrhu komise. Jsme přesvědčeni, že tento soubor ustanovení a nařízení představuje velkou odpovědnost pro naše předsednictví, abychom zajistili kontinuitu politiky soudržnosti, a to především v době transformace v životě evropských institucí. Naším cílem je převést tuto politickou diskusi na formální úroveň, tak aby se ukázala užitečnost této debaty a právě nová zpráva komise nám, šestá zpráva o soudržnosti nám k tomuto dialogu nabídne mimořádnou příležitost. Kromě toho během zasedání Rady pro všeobecné záležitosti budeme diskutovat o přehodnocení strategie Evropa 2020, především z pohledu politiky soudržnosti a implementace. Jsem přesvědčen, že právě tyto kroky ukazují, jaký význam přikládáme politice soudržnosti, především v podpoře růstu. Děkuji vám. Thank you. Thank you so much. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. A Nyní máme vstupní informace a můžeme zahájit rozpravu a dám slovo nejprve koordinátorům. Mr. Van, pan Van Nestelroj, děkuji vám mnohokrát. Pokusme se dát příležitost co největšímu počtu poslanců. Děkuji vám za informace, za odvedenou práci. Mám několik stručných poznámek pokud zasednou ministři na neformálním zasedání, tedy ministři pro regionální politiku, prosím vás, abyste nepohlíželi jenom dopředu, ale také zpět. Šestá zpráva o soudržnosti dává hodně informací, především o platbách. A co jsem zaslechl během kohezního fóra, že každý se dívá pouze do budoucnosti i velmi vzdálené budoucnosti a těch 300 miliard, eh, které mají být vyčleněny novým předsedou Evropské komise, eh, musíme se také ale zamyslet nad tím, jak probíhaly platby v minulosti. A rád bych věděl od vás, jak vypadá situace v Itálii. Slyším totiž, že v řadě zemí se posouvají účty na rok 2015, ehm, Dále se překontrolovávají některé programy, některé drobnosti v programech, tak aby se všechno mohlo přesunout do dalšího roku. A frustruje to všechny. Všechny frustruje způsob, jak eh, evropské instituce fungují. A obávám se, že tady může dojít k nebezpečné explozi. Může se stát, že ehm, budou závazky na straně jedné, ale platby budou odsouvány. A to pak nebude uříditelné, zvládnutelné. Pokud chcete získat důvěru veřejných orgánů, ale také občanů, ehm, ta, e, platit spolufinancování a Evropa svůj díl nesplatí, je to velký problém. Můžete se k tomu vyjádřit a dále přejete si otevřenou diskusi otevřený závazek mezi institucemi ke spolupráci. Uvažujete také o širší účasti výboru eh, Regi? Eh, v této diskusi jsme ochotni se účastnit takových iniciativ a rád bych zmínil zasedání ministrů. To považuji za velmi důležité, ale dovolím si ještě jednu věc k těm platbám, protože to se nikdy do evropských programů nedostává. Prostě stává se, že některé podniky dokonce zkrachují v důsledku toho, že přichází naše platby pozdě. Máme směrnici o pozdních platbách, spožděných platbách, ale víme, že za 30 dní bychom měli faktury zaplatit. Neplatí toto pravidlo i pro nás? To je pro mě klíčové a klíčové by to mělo být také pro radu. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Von. Okay. Yeah, okay. Just with the court. Já si jenom ověřuji s koordinátorem, zda mohu hovořit. No i se mnou si to musíte ověřit. Děkuji vám, pane ministře, za vystoupení. A První věc, kterou bych chtěl říci, navazuje na otázku pana van Stoloroje a otázku k rozpočtu. Víme totiž, že podle komise do konce roku 2013 bylo 23 miliard euro nezaplacených plateb, nevyplacených plateb a takové eh, nevyplacené platby dosud představují 18 miliard. A to samozřejmě zcela jistě eh, povede k problémům pro příjemce. Jsou to místní úřady, nevládní organizace, univerzity, podniky. Prostě ti všichni budou mít problém s pozděními platbami od EU. Já si myslím, že vy budete sehrávat zásadní úlohu, když se budete snažit sdělovat dalším členským státům, jak důležité je platit včas, protože řada členských států tuto pozici akceptuje. A myslím si, že je důležité, abyste přesvědčil členské státy o tom, že problém s platbami existuje. A pokud s tím něco neudělají, tak se stane, že všechny tyto podniky, místní úřady, nevládní organizace si budou neustále stěžovat na spožděné platby. Stejně jako pan Van Listeroy se ptám, jak vaše předsednictví chce řešit tento velký problém a jak přesvědčíte členské státy, že by se měly věnovat té spoustě neuhrazených pohledávek. A a pak dále mě zajímá iniciativa o zaměstnávání mladých a záruky pro mladé. To je něco, co mě zajímá. Vím, že členské státy k tomu mají plány implementace, ale ne všechny rozjeli projekty v rámci tohoto programu. Víme totiž, že některé členské státy ještě nevědí, jak přesně zavést systém záruk pro mladé, někdy naopak využívají existujících programů, které již fungují. A vidím, že se i v mnoha dalších situacích ukazuje absence koordinace mezi jednotlivými členskými státy. Jeden stát to dělá tak, jiný onak. A myslím si, že vy budete mít klíčovou úlohou zajistit tedy, aby se koordinovala práce jednotlivých členských států a aby se maximálně využili prostředky k tomu, aby z politiky soudržnosti eh, vznikl maximální pozitivní účinek. Eh, co přesně budete dělat, abyste zajistil koordinaci práce jednotlivých členských států a jak nejlépe využít prostředků, které jsou nám k dispozici. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Pan Rev. Předsedkyně se omlouvá za výslovnost. My také. So you, Mr. Jakovčič. Pan Jakovčič. Dobrý den. Doufám, že italské předsednictví se bude také částečně věnovat i otázkám, které se týkají středomorské oblasti. Já pocházím z Chorvatska a vzhledem k tomu, že sdílíme stejné moře jako Itálie, tak by mě zajímalo, jakým způsobem bude probíhat spolupráce v této oblasti z hlediska eh, strategie, která se zaměřuje na jadersko, jaderskou oblast. A rád bych věděl, jaký dopad to bude mít také z hlediska portfolia jiných eh, komisařů, nejenom pana Hána, ale také pana Kreto, který se bude zabývat regi, zatímco pan Hán bude řešit otázky rozšíření. Já doufám, že Itálie bude mít v tomto smyslu jednoznačnou strategii, protože sdílíme eh, toto moře. Moje další otázka se týká obecnějšího aspektu. Já jsem novým poslancem v Evropském parlamentu a vzhledem k tomu, že jsem byl součástí vlády v Chorvatsku a to po dobu téměř 20 let, tak musím konstatovat, že jsem překvapen tím, že cestovní ruch má tak malé místo v Evropské komisi a také v Evropském parlamentu. Rád bych věděl, jakým způsobem vy v italském parlamentu, vzhledem k tomu, že cestovní ruch má obrovskou úlohu v Itálii, jakým způsobem řešíte tuto otázku? Domníváte se, že v rámci politiky soudržnosti a obecně v rámci politiky, která se snaží zlepšit ekonomickou situaci, domníváte se, že cestovní ruch by mohl pomoci mladým lidem, také těm, kteří neměli právo na dobré vzdělání. Víte, že v cestovním ruchu je možné také zaměstnávat lidi, kteří nemají vysokou kvalifikaci. Máte zde určité nápady na podporu cestovního ruchu? Thank you, Mr. Jakub. Děkuji. A nyní bych ráda dala slovo panu místopředsedovi Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážený představiteli rady, vy jste hovořil o politickém významu regionální politiky a samozřejmě eh, my jsme velmi citliví na tuto dimenzi v rámci našeho výboru. A my jsme výrazným způsobem přispívali k vyjednávání ohledně různých eh, aspektů těchto cílí. Máte co dočinění s výborem, kde jsou prakticky pouze přátelé eh, regionální politiky. Ale víte stejně jako já, že existuje také určitý eh, počet těch, kteří jsou proti této politice. A proto se domnívám, a tady s vámi souhlasím, že je velmi důležité přinést důkazy účinnosti fungování těchto fondů a uplatnit nezbytnou transparentnost a provést všechny nezbytné kontroly, tak aby ta kritika, která je směřována na tuto politiku, je to často eh, neoprávněná politika, aby byla vybrácena. My jsme se eh, dohodli jako koordinátoři na toto téma a já jsem i s ostatními se rozhodl, že položím otázku ohledně těch 23 miliard dluhů, které představují určitý důvod znepokojení z hlediska plateb v rámci rozpočtu. V současnosti dochází k určitému žonglování, které mm, jaksi usnadňuje provádět některé platby, ale Myslím si, že by bylo vážné, eh, důležité vyhnout se vážnějším dopadům eh, tohoto problému. A proto bych rád věděl, co hodlá v tomto směru učinit vaše předsednictví. A poslední bod, který bych chtěl uvést, ten se týká toho, čemu říkáme propojení mezi strukturálními politikami a zprávou ekonomických záležitostí. Jinak řečeno, jedná se v podstatě o makroekonomickou kondicionalitu. A chtěl bych se vás zeptat, jaká různá stanoviska v rámci rady existují. Existuje jednomyslné stanovisko k této věci z hlediska způsobu, jakým je řešena tato otázka propojení eh, se zprávou ekonomických záležitostí, nebo je tady několik přístupů na úrovni rady. A dále musím souhlasit s návrhem pana Lamberta Nisteroje, který navrhl, že by se Regi měla účastnit různých eh, politických setkání, které hodlá organizovat vaše předsednictví a abychom se také účastnili různých iniciativ, které samozřejmě vítáme. And now give a floor to Ms. Děkuji a nyní dávám slovo paní Vanu. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte... Srdečné díky. Já bych se chtěla připojit k otázkám předřečníka z hlediska neproplacených plateb a jejich dopadu. Víte, že to hraje velkou úlohu v kohezní politice a jde o celkovou důvěryhodnost Evropské unie a důvěru v Evropskou unii. Je nutné tady najít rychlé řešení. A já bych se chtěla zaměřit na to, co jste zde uvedl. 300 miliard euro investiční program to bylo začleněno do pracovního programu pana Junckera a také těch příslušných komisařů. To je důležitá, eh, důležitý bod. Jakou hodnotu bude mít eh, také mm, trvale udržitelný rozvoj a růst v této souvislosti. Vy jste hovořil také ve svém prohlášení o tomto trvale udržitelném růstu a já bych chtěla vědět, do jaké míry také eh, zde bude mít svoje místo ekologie, jaké místo životní prostředí bude mít v tomto programu. A dále je tady také otázka zaměstnanosti, zvláště boje proti nezaměstnanosti mladých. A další bod, o kterým jste se znímil, jsou veřejné investice public services, to znamená veřejné služby, ty hrají obrovskou roli na regionální a městské úrovni. Jaké místo budou mít v investičním programu z hlediska těchto veřejných služeb? Děkuji. Thank you. Thank you. Děkuji. Paní Damato. Sí, buonasera. Dobrý večer. Otázky se zaměřily na stejné argumenty, ale nejdůležitější je pak stability a trvalosti investic do nových průmyslových odvětví. Víte, že Cestovní ruch je jedním z oborů, kde je právě tato trvalost zastoupena. Hovořil o tom chorvatský kolega. Byla bych ráda, kdyby na příštím zasedání ministrů se věnovala patřičná záležitost paktu stability, ale také strukturálním reformám, které by byly skutečně strukturální ve prospěch občanů. So we finalize... Děkuji, tím se dostáváme na konec prvního kola a e, máte slovo, Frances. Eh, eh, děkuji mnohokrát, děkuji za dotazy. Nejprve se pokusím schrnout otázky a reagovat na ně podle témat v prvním kole. Problematika plateb. To je zásadní téma a patří k nejdůležitějším aspektům celkové efektivnosti politiky soudržnosti. Samozřejmě závazky nemají smysl, pokud jim nechceme nebo nemůžeme dostat, pokud je nedoprovázejí platby. Budeme se tedy na to zaměřovat. Považujeme to za klíčový aspekt v obhajobě fondu soudržnosti jeho fungování. Učiníme tedy maximum pro to, abychom posílili tento bod. Samozřejmě jsme otevřeni jakémukoliv návrhu, ale to, co musíme udělat, je eh, skutečně zachovat tento důležitý aspekt. Víme také, eh, že došlo k zásadním škrtům v rozpočtu a tyto škrty se částečně dotkly kapitol související se soudržností. Ehm, naštěstí nebyly ty škrty úplně zásadní, ale přece jenom škrty se vyskytly. A musíme o tom bezprostředně jednat. 19. listopadu proběhne zasedání Rady pro všeobecné záležitosti, kde se budeme věnovat i tomuto aspektu plate. Budeme hovořit o politice soudržnosti, protože to vnímáme jako extrémně relevantní a Budeme se věnovat i tomuto konkrétnímu aspektu. Ke klí- patří to ke klíčovým prvkům, toho si uvědomujeme. To je také klíčový závazek italského předsednictví a mohu vám zaručit, že to budeme mít neustále na paměti. A pak zaznělo téma, myslím, že ji zmínil pan Von, takového nesouladu mezi projekty pro zaměstnávání mladých a koordinace práce jednotlivých členských států. Ano, potřebujeme výraznou koordinaci. Do těchto programů vkládáme obrovské naděje ehm, a víme, že u nás je nezaměstnanost mladých velmi vysoká konkrétně. My to zmiňujeme také na neformálních zasedáních ministrů práce že řada těchto proje- projektů je rozdrobených. A právě v zárukách pro mladé potřebujeme výraznější koordinaci. Právě tento aspekt koordinace by měl být středem našeho zájmu. Je to totiž slabé místo, eh, které bychom měli zlepšit. A pak chci pana van Nistelrooye ujistit, že uděláme maximum pro to, abychom splnili termíny pro platby. Víme totiž, že potřebujeme ekonomickou podporu pro všechny tyto projekty, protože jinak zůstanou pouze na papíře. A pak k panu Jakoviči. Současný stav situace z hlediska strategie pro Jaderské moře Strategie pro Jadran byla zahájena a pracuje se na ní, věnujeme tomu velkou pozornost, považujeme to za jeden z klíčových prvků. A zvláště se zaměřujeme na modrou ekonomiku, tedy eh, především cestovní ruch a jakou úlohu ten může sehrát. hrát. Zcela jistě to je právě součást této strategie. Také proběhne zasedání věnované strategii pro Jadran, kde se bude o této strategii důkladně diskutovat a budeme se samozřejmě snažit aktivizovat veškeré závazky, které jsme učinili. A samozřejmě jsou i závazky ze strany členských států, stejně jako ze strany komise. A zcela jistě se nám nabízí řada příležitostí, které můžeme v rámci této strategie pro Jadran využít. A zcela jistě to pak bude mít dopady na další aspekty, včetně eh, sektoru cestovního ruchu. Ehm, pan místo předseda, pan Omarje, zmínil problematiku ehm, kritiky ehm, směřované k regionální politice. Ano, ale regionální politika musí implementovat ty politiky a strategie, k nímž byla vytvořena. Nezbytné je strategické plánování a rozvoj pro každé jednotlivé území, tak aby to bylo trvale udržitelné. Nejlepší odpověď, kterou můžeme těm kritikům nabídnout, je, že tyto strategie posilují růst, vytvářejí pracovní místa a tak dále. A o to usilujeme všichni. V italském předsednictví jsme přesvědčeni, že je důležité dosáhnout rovnováhy mezi národní politikou a politikou regionální a to platí také pro Evropu jako celek. Transparentnost ve financování, odpovědnost ve využití fondu a podobně. To všechno je nedílnou součástí naší strategie. A pak se ptáte také na hospodářské podmínky. Ano, samozřejmě situace se liší a vyvážená situace, kdy vznikl mechanismus, který není automatický a který žádá zhodnocení podmínek případ od případu, považujeme za něco, co je produktivní v tom přístupu. Oproti pravidlu které by pak eh, vyvolávalo řadu pochybností a ty jsou důvodněné. To znamená hodnotit případ od případu, to je základní přístup. A pak eh, se někdo z německého parlamentu, říká řečník, eh, ptal Ještě na jednu věc, na tu bohužel odpovědět neumím. Sám bych rád věděl, jak se bude rozdělovat těch 300 miliard na investice, trvalá udržitelnost, zaměstnanost a další oblasti. V této chvíli bohužel vám na tuto otázku neodpovíme. Možná by vám byl schopen odpovědět pan Juncker určitě vám na to odpoví lépe, než dokáží odpovědět já. Doufáme, že dostaneme nezbytné informace co nejdřív. Pak jsme také slyšeli o paktu růstu a stability a jak to souvisí s politikou soudržnosti a je zcela zjevné, že stanovisko, a to je sdílené, že politika růstu a zaměstnanosti představuje pro nás velkou kapitolu a také výraznou hozenou rukavici. Také to patří k sobě a je to také konzistentní eh, v podpoře růstu. Měli bychom tedy zajistit, abychom zhodnotili spolufinancování a to by mělo být vyloučeno z paktu růstu a stability. Já to vnímám jako logickou a rozumnou cestu ku předu, protože investice nejsou nutně realizovány podle jednotlivých členských států. Jde o investice evropské a doufám, že nové komisi se bude právě v této oblasti dařit. Samozřejmě uvidíme časem, ale doufám, že se nám podaří něco realizovat velmi brzy a celá jistě potřebujeme způsob podpory růstu a to znamená, že musíme posílit veřejné investice. To je důležité. Děkuji, vážení kolegové. Máme více než 30 minut na další kolo otázek a někteří kolegové se již vyjádřili, respektive eh, přihlásili do diskuse. Paní Bresson, máte slovo, prosím. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, pardon. Velice stručně. Vážený pane tajemníku, vy jste hovořil o snižování investic a sice o 20 v Evropě v rámci evropského průměru. To v některých eh, regionech Evropské unie bude znamenat bez pochyby větší procento. Já se domnívám, že údaje ohledně běžných výdajů povedou k odlišným výsledkům. Co to znamená? Znamená to, že Přesto, že všichni jsme v Evropě zdůrazňovali i v rámci strategie 2020 a v rámci politiky soudržnosti tuto potřebu investic pro to, aby se oživila zaměstnanost, tak realita je odlišná. Jakým způsobem v rámci vaší kompetence a v rámci italského předsednictví, jakým způsobem chcete ošetřit tuto zásadní politickou otázku? Hovořili jsme o, o něch eh, třech z těch miliard, miliardách, které by měly být vlastně doplňující a nikoli substituční. Jakým způsobem chcete doplňovat tuto politiku soudržnosti a jakým způsobem toto začlenit do nového programovacího období? Je nutné také přijmout opatření, která by umožnila těm pozitivním státům, kteří mají správné běžné výdaje, aby více zatlačili na investice. Takže co si o to myslíte? Krail. Děkuji, paní Krail. Krát děkuji, paní předsedkyně. Já se musím omluvit. Já jsem se bohužel poněkud opozdila, takže jsem neslyšela vaše úvodní prohlášení. Eh, někdy těch eh, deset minut uběhne velmi rychle a bohužel tedy mám toto spoždění půl hodiny. Takže pokud budu něco opakovat, řekněte, že už jste na to odpověděl. Ale ráda bych skutečně se vrátila ještě k těm nevyrovnaným platbám to není nový problém. Víte, že to je vlastně téma, které se stále tady objevuje. A já bych tedy chtěla znovu se zeptat, co hodlá italské předsednictví předložit jako konkrétní návrhy, aby se toto vyřešilo? Já si myslím, že opravdu eh, velmi absurdní, že tady máme investiční program a v podstatě není možné ho zainvestovat. Já jsem vyslechla ze strany mnoha členských států, že eh, došlo k provedení projektu a v závěru nebyly proplaceny. To samozřejmě zde eh, vede k podkopávání důvěry a nebylo by dobré, abychom odrazovali lidi od toho, aby dále investovali a přijímali projekty. Já bych byla ráda, kdybyste nějakým způsobem konkrétně na to zareagoval, aby se to opět neřešilo na radě. Už se to jednou řešilo, nic se nezměnilo. Já tady vkládám velké naděje v italské předsednictví. A za druhé, mám ještě jednu otázku. Existuje relativně, relativně málo schválených dohod o partnerství a operačních programů. Plánujete nějakou iniciativu v tom smyslu, aby členské státy, pokud si to samozřejmě přejí, aby byly podpořeny, pokud tady je určitá potřeba ehm, podpory, jakým eh, způsobem toto uchopit. Víte, že tady byly Eh, různé rozdíly. Máme zkušenější členské státy, některé jsou méně zkušené. Já se domnívám, že je v zájmu samotných členských států, aby toto se pokud možno rychle eh, rozjelo. A vzhledem k tomu, že ty operační programy ještě nebyly všechny schváleny, bylo jich velmi málo schváleno, tak eh, tady dochází k neuvěřitelnému spoždění a to samozřejmě nepodporuje ten boj proti nezaměstnanosti mladých. Existuje tady určitá idea nebo nějaký nápad, aby tady se eh, přijalo nějaké přechodné nařízení, to znamená, než bude všechno odsouhlaseno a přijato, tak by bylo možné v mít určité přechodné období. Je tady určitá tato představa, anebo říkáte, je nutné tedy vyčkat a prostě akceptovat tu dlouhou lhůtu bez ohledu na to, jak bude dlouhá. Děkuji. Děkuji. A teď místo předseda našeho výboru, pan Kuculíno. Myslím, že ta poslední poznámka byla velmi důležitá. Máme tady dvojí problém na evropské úrovni. Jsou tady státy, které již eh, stojí na konci svých reformních eh, programů a proto bychom měli vymyslet eh, nějaký nástroj, který by jim umožnil nepřijít o finance. Ale na druhou stranu, některých eh, partnerstvích dochází k prodlením, což znamená, že vlastně celé to období 2014-2020 začíná až v polovině roku 2015, takže tady eh, také ta prodlení budou nabíhat. Minimálně několik měsíců, možná až jeden rok. A je to tedy dvojí problém. brzy budeme ve velmi obtížné situaci, protože některé programy už budou ukončené, některé ne. A druhá věc, na kterou jsem chtěl ještě upozornit, je to, že se vždycky hodně diskutuje o paktu stability, když se to někdo chystá změnit. A tady jde hlavně o investiční programy, o to, jestli jsou příliš úzce propojeny. Ale loni eh, náš výbor eh, přišel s jednou iniciativou, která se toho týkala, ale jinak eh, nikdo ani v komisi, ani v radě se nezamýšlel nad těmi náklady, které to sebou nese. tu stability se neuvolňují žádné prostředky. Spíše bychom ale měli přemýšlet nad tím, o kolik přicházíme každý rok na HDP. Možná, že bychom společně mohli vypracovat nějakou studii nebo nějakou zprávu, která by posloužila italskému předsednictví která by se zabývala tímto jevem a možná by to mohli zúročit i budoucí předsednictví nebo budoucí komise, tak aby měli nějakou objektivní studii. Kde by se objevily ty hlavní věci, o kterých se neustále diskutuje? Oblasti, kde kolikrát eh, nemáme eh, rozhodovací pravomoc a jsou to kolikrát citlivé oblasti. Jde tedy o to, jaké náklady. Tyto programy eh, sebou nesou. Nejde tedy jenom o to, kolik investic to přináší, ale jaký to má vliv na HDP, na životní prostředí a tak dále. Nepodařilo se nám oddělit eh, politiku soudržnosti od eh, paktu stability. A já si myslím, že rada nebo komise nebo předsednictví by se tím měli více zabývat a to trochu objektivním způsobem. Děkuji, pan Čiku. Děkuji. Já si eh, myslím, paní předsedkyně, že je možné souhlasit s mnohým, co tady bylo řečeno, zejména na konci. Ale hlavně musíme mít strategický přístup, jak říkal náš řečník. Musíme mít politiky na evropské úrovni, na zlepšení zaměstnanosti, na podporu malých a středně velkých podniků, na boj proti nezaměstnanosti mladých a tak dále. A také ale musíme mít na paměti rozdílnost eh, postavení regionu v Evropě. 99 procent eh, malých podniků eh, nejsou ve stejném postavení, například co se týče rovnosti pohlaví z pohledu politiky soudržnosti. Měli bychom tedy mít nějaké hlubší studie, které se zabývají dopadem genderových politik, jestli to vede k zvýšení HDP. Pokud například dojde k investicím do zlepšování přístupu na pracovní trh, eh, a tady Eh, by to bylo genderově podmíněno, tak bychom potřebovali vědět eh, od italského předsednictví, jestli ta politika by vedla k zamezení další strategie, eh, další tragédie. Já budu... Kolikrát z titulu svého pohlaví nebo věku nemají eh, někteří lidé přístup na pracovní trh. A ještě k těm spozděným eh, platbám, to je obrovský problém, který musíme každopádně vyřešit. Ale především bychom měli hovořit o budoucnosti a o tom, jak vytvořit podmínky, které by vedly k tomu, že mladí lidé, malé podniky nebo ženy budou mít stejný přístup na pracovní trh. A to teď je tedy na Itálii. Pan Bogovič. Hvala. E, šesto poručilo. Děkuji vám. Šestá kohezní zpráva říká jasně jednu věc, a sice jak důležité jsou kohezní fondy pro investice v jednotlivých členských státech. Je to mezi 20 až 80 celkových veřejných investic. Já jsem se Slovinska a většina veřejných investic v poslední době byla podmíněna právě využitím kohezních fondů. Ale máme tady jeden problém. Celou třetinu kohezních fondů jsme museli využít eh, v letech 2007 až 2011 a e, tyto neproplacené kolikrát platby jsou obrovským problémem pro slovinský rozpočet a pro místní úřady. A myslíme si, že předsednictví by mělo najít nějaké řešení těchto neproplacených plateb, tak abychom mohli dokončit e, finan, to celé to finanční období 2007 až 2011. A ještě bych Eh, byl rád, kdyby ty státy, které nepodepsaly dohody o partnerství, tak konečně udělali. A na to eh, mělo by na ně zapůsobit asi italské předsednicí, aby v tom novém období 2014 až 2020 bylo možné přijímat nové programy a to co nejrychleji, a abychom mohli začít co nejdříve ty prostředky využívat. Takže dvě věci. Musíme využi- eh, vyřešit ty spožděné platby a za druhé, členské státy by měly být nějakým způsobem eh, motivovány k tomu, aby podepsali partnerské dohody. Pan Eterič. Děkuji. Já budu relativně stručný. Tady mám jenom několik eh, vyjasnění. Děkuji vám za to velmi eh, podrobné prohlášení, které jste měl na úvod. Možná, že se pletu, ale říkal jste, že kohezní fondy bude eh, vyloučena nebo nebude započítáváno do výpočtu deficitu členských států. Eh, zajímalo by mě, jak to odpovídá pravidlům dobrého účetnictví. Jedna věc, která mi přišla zajímavá, je ten e, přístup zaměřený na výsledky. To mm, s tím já souhlasím, myslím si, že to je dobrý přístup. Ale zajímalo mě, se ty výsledky, o kterých se tady hovoří, mají vést k nějakému obrovskému investičnímu programu, jako se prováděl například ve 30. letech v době velké hospodářské krize, aby se našlo místo pro těch 25 milionů nezaměstnaných, anebo to má být spíše jít na pomoc těm státům, které nejvíce zápasí se stabilitou. Kdybyste nám tedy mohl říct, co to přesně znamená tedy ve vašem pojetí. Děkuji za velmi stručnou otázku a teď místo předseda eh, výboru pan Polčák. Eh, vážený pane Temníku, já bych se rád eh, dotázal velmi stručně pouze k otázce právě využití prostředků z politiky soudržnosti, která se svým rozpočtem 450 miliard euro vlastně patří k hlavním investičním nástrojům Evropské unie. Má podporovat malé a střední podnikání, podniky samozřejmě snižovat nezaměstnanost e, nízkouhlíkové e, hospodářství a tak dále ale <clears throat> já jsem se chtěl zeptat e, vzhledem k tomu že i vy jste zde uvedl že je zde jakási nízká efektivita využití těchto prostředků tak a je naší snahou maximalizovat samozřejmě efekt e, těchto prostředků při vlastně tomto čerpání e, tak jsem se chtěl zeptat e, jaké nástroje hodlá italské předsednictví podporovat nebo například obohatit, obohatit tu, stávající, tu stávající podobu čerpání z politiky soudržnosti takže eh, chtěl jsem se zeptat eh, ještě jestli byste zopakoval eh, nebo uvedl blíže mm, tyto mm, nástroje které chcete podporovat. děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Další otázky nejsou, jestli se nepletu. Pan Fito? Děkuji, jenom velmi stručně není to ani tak otázka, spíše jsem chtěl upozornit eh, na to, že některé poznámky, které tady zazněly, nejsou úplně optimální. Měli bychom zejména eh, bojovat proti špatnému využívání eh, pro evropských prostředků. Měli bychom všichni usilovat o to, abychom překonali nedostatky, které tady mohou být, abychom maximalizovali výhody. Měli bychom mít na paměti eh, dvě věci při eh, naší diskuzi. Těch 300 eh, miliard, těch budoucích investic, o kterých jsme slyšeli v posledních týdnech, někteří říkali, že to mají být peníze navíc, já doufám, že tomu tak skutečně bude. A doufám také, že nebudou znáceny pochybnosti o tom, jak se tyto prostředky mají využívat v budoucnosti. A moje další obava se týká paktu stability. A to také není otázka. Jsem trochu znepokojen otázkou eh, pladeb za rok 2013 a tím, kdy začne nové programovací období. A také tím, že zatím jsme neslyšeli o nějakém uspokojivém řešení. Samozřejmě bychom měli všichni usilovat o to, jak vytvořit eh, prorůstové stimuly. A ty politiky se budou lišit stát od státu přirozeně. Já si trochu dělám starosti z toho, že to není dostatečně projednáno a že konzultováno. Děkuji vám, pane Fito, a nyní se ještě jednou ptám, jestli má někdo nějakou otázku, pokud ne, tak eh, můžeme dát eh, slovo panu Del Riovi. Eh, dunque, sono state sollevate ehm, alcune questioni relative. Některé otázky které tady byly položeny, se týkaly analýzy paktu stability a růstu. Já se domnívám v tomto ohledu, že připomínka, která tady byla vyjádřena posledním řečníkem, který hovořil také o nákladech nedostatku investic, to je také prvek, kterým bychom se měli zabývat. Možná, že se tímto aspektem nezabýváme dostatečně. Měli bychom si položit otázku, co nás stojí tento nedostatek investic v Evropě. Ale je zřejmé, že mm, není dobré tvrdit, že se chceme osvobodit od těch rozpočtových restrikcí. Tady bych chtěl e, uklidnit ty, kteří mm, o tomto tématu hovořili. My v parlamentu hovoříme o důležitosti interpretace paktu stability a růstu. E, je nutné, aby tento pakt měl vliv na HDP. A v tomto smyslu se musíme podívat na to, aby, jak to tady zaznělo, zda tady budou doplňující investice, které jsou součástí tohoto paktu stability a růstu a zapadají do kohezní politiky. Tady musíme velmi klidně posuzovat, zda je tady určitá logika mezi investicemi v různých zemích a také spolufinancováním. A zároveň se musíme zamyslet nad eh, nutností stimulovat hrubý průmyslový produkt, zvláště v tomto období. Jak jistě víte, probíhají již jednání ohledně možné klauzule o investicích, která by připouštila určitou flexibilitu při používání paktu stabilita, stability a růstu, zvláště z hlediska kvality investic. Dále je zřejmé, že strategicky významné investice, jako jsou evropské sítě Eh, které umožňují zvýšit energetickou účinnost a nízkou konzumaci uhlíku, to jsou dlouhodobější investice a směřují k jinému typu ekonomiky, která by umožnila větší zaměstnanost a větší stabilitu. Všechny investice ovšem nemají stejný účel. Ne všechny investice takto posilují federální Evropu eh, nebo posilují keynesiánskou eh, logiku z hlediska zaměstnanosti. Všechny investice možná nejsou stejně užitečné, ale je nutné analyzovat dopady těchto investic. Také se musíme podívat na to, jak probíhalo předchozí programovací období, jaké trvalé dopady zde byly zaznamenány. Musíme analyzovat tuto politiku a tato analýza je nezbytná pro další sedmileté období, které nás čeká. A tato analýza nám také umožní provádět eh, správná vyjednávání ohledně národních a regionálních eh, programů. Toto jednání už bylo efektivně zahájeno. A pan komisař Hahn, který eh, dorazí po mně, jistě bude o tomto. Ale již dnes víme, že v některých členských státech byly již stanoveny podmínky ex ante z hlediska investic a to bude mít dopad na zaměstnanost. A tyto podmínky ex ante byly eh, stanoveny. Myslím si, že práce, která byla provedena ohledně definice těchto podmínek ex ante, nám umožní, aby investice byly efektivnější. A nyní bych zareagoval na připomínky paní Krell. Je jasné, eh, že to téma neproplacených částek a vůbec téma plateb je velmi důležité. A domnívám se, nebo pochopil jsem, že je tady naléhavé toto řešit. My se budeme eh, snažit se v tomto smyslu hlouběji angažovat. A na závěr toho cyklu 2007-2013 bychom se měli dobře připravit na další období. Ale je nutné dodat, že prognozy pladeb jsou lepší, pokud se pracuje na základě podrobnější eh, metodiky eh, výdajů. Měli bychom tedy zlepšit veškeré ty procesy, které předcházejí platbám. Co se týče nařízení a co se týče dohod o partnerství, tady jsme zaznamenali spoždění, které souvisí s tím, že nařízení bylo vydáno v prosinci 2013, takže je jasné, že program na období 2013 14-2020 zaznamená spoždění několika měsíců. Ale myslím si, že pan komisař Hán vám v tomto smyslu dá aktuálnější informace o stavu vyjednávání, protože eh, je sleduje osobně. Každá země se snaží co nejlépe řešit tuto otázku. Myslím si, že by nebylo vhodné mm, toto řešit eh, zvýšením pružnosti. Já myslím, že pokud chceme mít odpovídající operační programy a musím vám říci, že jsem tak trochu přímým svědkem těchto problémů, protože v Itálii máme pravděpodobně největší počet programů. Máme mnoho regionálních programů. A v tomto smyslu se domnívám, že je nutné Mm, provázet a podporovat tyto procesy tak, jak to zdůraznil pan Borovič. Je samozřejmé, že to je ta hlavní cesta, kterou se musíme v tomto smyslu dát. Samozřejmě, že zde mohou vznikat různé hypotézy ohledně podpory investic. Já jsem o tom hovořil ve své zprávě. Hlavní hypotéza Ehm, nespočívá natolik v obecném vylučování nebo v klauzulích, které budou specifické pro jednotlivé země. Myslím si, že vhodnější by bylo se zaměřit na obecnou strategii oživení investic a v tomto ohledu bychom měli říci, že část eh, financí, eh, které eh, budou eh, souviset se strategickým plánováním nebo strategickými investicemi, tak tato část se musí více definovat. Paní Brest a pan Kozolino a další poslanci zde uvedli, že je nutné pracovat na základě několika hypotéz. Samozřejmě, že všechny tyto hypotézy budou analyzovány naším předsednictvím v budoucích měsících. Ne proto, abychom vylučovali různé země, ale pokusíme se stanovit konzistentní strategický rámec. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět většinu vašich otázek. V každém případě bych vám chtěl poděkovat za vaše vystoupení a doufám, že prezidentství Itálie bude užitečné pro všechny. It was very informative exchange. Bylo to velmi informativní a obsažné, a užitečné. A já bych chtěla připomenout, že všechny otázky, které byly vzneseny ze strany členů tohoto výboru, jsou velmi důležité, protože my zastupujeme evropské voliče. A každodenně se zabýváme implementací regionální politiky a jsou to všechno otázky, které eh, netýkají jenom plateb jako takových, ale týkají se, týkají se důvěry evropských občanů v instituce Evropské unie. Takže my vám děkujeme za to, že jste se zúčastnil naší schůze, že jste odpověděl naše otázky a rádi se s vámi opět setkáme. So we'll have few minutes to exchange the guests. Za chvilku eh, budeme pokračovat. Nejprve musíme počkat na eh, nového hosta, což je pan komisař Hán. Dear colleagues. Vážení kolegové, pro mě je velkým potěšením přivítat mezi námi komisaře pro regionální politiku Johannese Hána. Je to pravděpodobně asi poslední výměna názorů s panem komisařem, protože on eh, ve své funkci bude končit za pár týdnů. Já mu na úvod dám slovo, aby přednesl svou prezentaci. Doufám, že nebude mluvit déle než 15 eh, minut a potom zahájíme diskuzi, aby eh, členové výbory mohli položit otázky na pana komisaře. Ještě jednou vás tady vítám a prosím, máte slovo. Děkuji vám. Jsem také velmi rád, že zde mohu být. Rád bych tady pozdravil Oliho Réna, mého bývalého kolegu komisaře, který určitě mi bude moci pomoci, až budeme mluvit o makroekonomických dopadech regionální politiky, v tom on se dobře vyzná. Ale jestli ještě na uh, úvod mohu říci, že přejdu do Němčiny a potom budu pokračovat zase anglicky, takže ještě jednou jsem velmi rád, eh, že se s vámi znovu vidím. Některé z vás eh, vidím už po několikáté, některé v nových funkcích. A jak už říkala paní předsedkyně, tak je to pravděpodobně moje poslední příležitost eh, s vámi diskutovat ve funkci komisaře pro regionální politiku. Myslím, že za ta léta a to asi mohou všichni potvrdit, eh, jsme spolu měli velmi eh, konstruktivní vztah a doufám, že tento způsob spolupráce bude pokračovat i v tom novém období mezi komisí a parlamentem. Protože komise a parlament jsou ty dva, dva zásadní pilíře Evropské unie a mají hodně styčných bodů. Před pěti lety eh, panovalo nebo existovalo hodně skeptiků regionální politiky. Já sám jsem neusiloval o toto portfolio, ale nikdy jsem nepochyboval o užitku eh, regionální politiky. A teď si myslím, že krize nás donutila k tomu, abychom se více zaměřili na podporu hospodářského růstu, na podporu zaměstnanosti a dnes si myslím, že můžeme všichni být pišní na to, co se nám podařilo dosáhnout společnými silami. Myslím, že Evropský parlament eh, určitě rozhodujícím způsobem přispěl eh, k tomuto výsledku a mnozí z vás strávili nejenom hodiny, ale dny a týdny eh, tím, aby připravili dalekosáhlou reformu regionální politiky. A také se nám podařilo nalézt eh, soulad eh, mezi strategií 2020 eh, pro hospodářský růst a regionální politikou, tak abychom dokázali, že tady jde skutečně o investiční politiku. Tato spolupráce začínala na začátku finanční hospodářské krize, která způsobila velké škody ve všech členských státech a regionech, ale myslím si, že prokázala svůj prospěch a to můžeme doložit čísly. To. Od 2008 se podařilo vytvořit 600 tisíc pracovních míst a do roku 2015 můžeme předpokládat, že to bude až 1,4 milionu Měli jsme 22 tisíc eh, projektů pro malé a středně velké podniky a 80 tisíc eh, startups. Eh, více než 50 tisíc a to je pro mě velmi důležité, protože to ukazuje, že ta politika se zase posunula kus dál. Více než 60 tisíc výzkumných projektů, které sami o sobě vytvořily v té výzkumné oblasti 21 pracovních míst to všechno bylo podpořeno strukturálními fondy a dále také digitální agenda měla velký eh, dopad například na to, že 5 milionů eh, lidí získalo širokopásmové připojení. To nemění nic na tom, že krize, a to není žádným překvapením, přes veškeré snahy prohloubila tu propast mezi těmi chudšími a těmi bohatšími regiony. A je potřeba říci, že z těch asi 270 regionů více než 20 ubíralo podporu a vzhledem k napjatým národním rozpočtům je to v posledních letech tak, že prakticky polovina členských zemí eh, jsou odkázány na eh, podporu ze strukturálních fondů při provádění veřejných investic. A je potřeba, aby eh, ty investice byly zaměřeny na správné cíle a abychom vždycky zohledňovali přání evropských občanů a snažili se o udržitelné investice, které pro ně budou dobře viditelné. To silné zaměření strategie 2020 se opíralo právě o agendu pro podporu zprávského růstu, eh, kondicionalitu ex ante, která měla také zajistit, aby provádění projektů bylo úspěšné a stejně tak tady bylo také tematické zaměření, které s tím souviselo, které eh, se odvíjelo od eh, stanovení určitých kvantifikovatelných cílů. Bylo také nezbytné aby eh, regionální politika, která závisí samozřejmě také na hospodářské prosperitě, byla více propojena s evropským semestrem Měl bych také asi připomenout, že jsme eh, rozšířili makroregionální eh, spolupráci. Snažili jsme se vytvořit strategii pro východní Evropu, pro eh, podunajský region. Teď pracujeme na jaderské oblasti a ta další čtvrtá oblast se také připravuje. Myslím, že v mnoha regionech panuje názor, že to přináší přidanou hodnotu a že tím přispíváme k posílení evropské integrace. I pro mě to bylo velmi pozitivní zjištění. Chtěl bych ještě vyzdvihnout to, že se podařilo eh, posílit eh, roli městské politiky protože až 75 obyvatel Evropské unie žije v městech nebo v městských aglomeracích a je potřeba, aby se přestalo rozlišovat mezi venkovskými oblastmi a městy, ale bez toho, aby to bylo chápáno jako protiklad, ale mělo by se to vzájemně doplňovat. Aby už nebylo tak striktní eh, rozdělování na venkovské oblasti, na města, ale tím, že regiony jsou rozmanité sami o sobě a tomu bychom měli dostat. Mohu také říci, že se nepodařilo eh, zavést nějakou odpovídající definici, eh, která by byla důležitá pro eh, reporting, ale můžeme předpokládat, že 40 miliard eh, euro šlo na tyto městské oblasti a v novém období si myslím, že to bude ještě více, možná 60 miliard, které zase budou k dispozici pro městské oblasti. Chtěl bych poděkovat eh, také všem, kteří se eh, zasadili o reformu Fondu Solidarity což by mělo vést také k tomu, že po eh, k různých katastrofách a pohromách eh, bude možné rychleji nasadit tyto prostředky a členské státy trvaly přitom na tom, eh, že to budou mimo rozpočtové prostředky. Myslím, že se nám podařilo urychlit tu schvalovací proceduru, že teď se to podařilo zrychlit na 5 až 6 měsíců, spíše než těch předchozích 7 až 8 měsíců při uvolňování této pomoci. A chtěl bych poděkovat eh, všem, také místopředsedům výborům a dalším, kteří eh, se podíleli na stanování těchto priorit. A teď přejdu do angličtiny. Můžeme říci, že k těm všem to záležitost, všem záležitostem se nám podařilo splnit, co jsme slíbili víceméně před pěti lety, ale jak také všichni víme, často bývá rozpor mezi teorií a praxí. A nakonec vždycky záleží na konkrétní implementaci v terénu a ačkoliv vidíme slibné perspektivy, tak jsou také slabá místa. A právě to je také eh, důvod pro výměnu názorů, tedy stav implementace nových finančních výhledů k dnešnímu dni 16 eh, partnerských dohod vzniklo a my se blížíme k uzavření zbývajících eh, takových dohod. Velká většina operačních programů byla již předložena, získala připomínky, ale pouze sedm z nich bylo zatím přijato. Služby komise aktivně pokračují ve vyjednávání s členskými státy a s regiony, tak aby dosáhly nezbytnou kvalitativní úroveň pro kvalitní implementaci. Znamená to, že nás stále čeká spousta práce, ale jsme Eh, také rozhodnuti, že nechceme udělat kompromis v eh, kvalitě za, eh, s cílem zrychlit. Pokud se nám podaří pracovat rychle a kvalitně, je to samozřejmě nejlepší, ale jinak dáváme přednost kvalitě před rychlostí. Hovoříme o sedmi, deseti letech, to znamená, že je více než žádoucí mít skutečně mm, zdravý program. Tady bych rád využil příležitosti a chtěl bych poděkovat kolegům kolegům eh, v komisi, nejen v DG Regio, ale i dalším kolegům, protože letos jsme skutečně neměli žádné léto a tady nehovořím o změně klimatu, nejprve o tom, jak pilně jsme pracovali i v době dovolených, tedy během eh, vyjednávání partnerských dohod, operačních programů a tak dále. Eh, všechny práce probíhaly bez přerušení na dobu letních dovolených. Maximálně jsme využívali svých kapacit a dosáhli jsme zvláště v měsíci srpnu velkého pokroku. A nyní dohody o partnerství a operační programy, tak jak je předkládají členské státy. Zde je vidět, že tato reforma začíná nést své ovoce došlo ke snému posunu ve finančních prioritách oproti předchozímu období eh, k síťovým odvětvím, eh, od síťových odvětví právě k energetické účinnosti, podpoře podniku a další. Máme hruba 104, 125 miliard eur, které budou věnovány na hlavní priority a pak zhruba 100 miliard na ESF, eh, e což jsou dvě třetiny rozpočtu soudržnosti. Řada členských států se rozhodla jít na drámec regulačních požadavků, to znamená na konci zhruba 37 miliard eur bude věnováno eh, k podpoře místní ekonomiky a to je skutečně velmi pozoruhodné místo 20 miliard, které předpo, předpokládal nařízení. Jakožto minimum zcela jistě bude větší objem prostředků alokován a to znamená, že e, úvěry a e, budou představovat výraznější zdroj financování než dotace. V každém případě bude nutné větší pozornost věnovat způsobu vynaložení každého eura na politiku soudržnosti. Pak se objevuje téma, které bych tady rád zmínil, protože se objevuje dost často a myslím si, že nastala vhodná chvíle, abych jej zmínil, ačkoliv důvod není příliš vhodný. Je totiž zásadní, aby Evropa věnovala vzrůstající pozornost kvalitě veřejných a soukromých investic. To však musí jít ruku v ruce se stejně vážným závazkem financovat tyto investice. Loni jsme měli politiku soudržnosti, která eh, měla obrovskou eh, část nesplacených platebních pohledávek. Bylo to 23,4 miliard eur. A proto je tedy zásadní, abychom se vyhnuli eh, ohrožení malých a středních podniků, obnovitelných zdrojů energie, a to ani nemluvím o vzdělávání a boji proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. Platební závazky, které jsou požadovány v návrhu opravného rozpočtu pro 2014 a v návrhu rozpočtu pro 2015, eh, se musí zpomalit protože nechceme bojovat s negativním účinkem nesplacených účtů, abychom se vyhnuli systematickému spožďování plateb příjemcům, což zpomaluje implementaci programu. Komise doufá v podporu parlamentu a členských států, především v tom, že se členské státy ujmou odpovědnosti a pokusí se uzavřít tuto mezeru mezi ohlašovanou politikou na straně jedné a závazkem na straně druhé a roz, skutečnými rozhodnutími rozpočtu. Nyní bych rád na závěr zmínil o te, dny otevřených dveří 190 59 regionů z 31 zemí se účastní eh, tohoto programu, mm, který proběhne formou více než 100 workshopů a akcí, a to ani nezmiňuji 300 místních akcí, které se budou odehrávat během dnů otevřených dveří. Ty se odehrají od 6. do 9. října a jejich sloganem bude Růst společně, inteligentní investice pro lidi budou probíhat v době, kdy zasedají vývory Evropského parlamentu, abychom umožnili maximálnímu počtu poslanců parlamentu se těchto dnů účastnit, což nebylo možné loni, tak doufám, že letos se situace zlepší a více poslanců bude moci navštívit tyto akce. Zahajovací zasedání proběhne v hemicyklu Evropského parlamentu a poprvé bude propojeno se společným zasedáním výboru REGI a KONT, což nabídne další příležitosti pro diskusy, kde bude hlavní důraz skladen na vytváření administrativních kapacit v oblasti strukturálních fondů, investičních fondů, a rád bych zde využil příležitosti a poděkoval eh, předsedkyni výboru regionu Mercedes Preso a panu Kaselovi eh, za to, že mě doprovázeli v tomto úsilí za posledních pět let a že výrazně přispěli našemu úspěchu v oblasti reformy politiky soudržnosti. Rád bych vás vyzval, abyste se akcí neotevřených dveří zúčastnili. Přeji vám hodně úspěchů v nadcházejících letech. Nezapomínejte na to, že nová nastupující komise bude muset předložit první návrh dalšího víceletého finančního rámce a doufáme, že tento výbor bude účasten až do konce mandátu v těchto diskusích a že bude tedy také pomáhat připravovat Ehm, mého nástupce pro nadcházející léta. Děkuji vám. Thank you, Commissioner. Děkuji vám, pane komisaři, jak jsme očekávali. Dostali jsme od vás spoustu informací a také schrnutí vašich úspěchů a také zmínku o několika problémech, které nás provázejí. Děkuji vám za informace. Nyní nás čeká zhruba 45 minut na diskusi, výměnu názorů, dotazy a začneme otázkami od koordinátorů. Pan van Nistelrooy, děkuji vám mnohokrát. Vzhledem k tomu, že je pan Hán tady s námi, to neznamená, že by bylo slyšení, že bychom se uh, měli ptát eh, na něco specifického. My jsme se vždycky na zasedání výboru regi mohli ptát na cokoliv a vždycky probíhal dobrý dialog a byli jsme produktivní. Pokud si uvědomujete, jaká byla naše výchozí situace, Právě integrovaná politika soudržnosti, regionální politika nebyla tak zcela zřejmá na počátku. Byla tendence naopak k rozdrobenosti financování pro energetiku a různé úkoly v rámci politiky EU 2020. A co z toho vyšlo? Dokonce koherentnější integrovaná politika, během níž tou největší investicí, tedy rozpočet, jsou evropské strukturální investiční fondy a vnímám to tak pozitivně, že se to projevuje velmi pozitivně také, jak se popisuje v šesté zprávě o soudržnosti, o níž se bude i na půdě tohoto výboru podrobněji diskutovat. A toto je vaše dědictví, Tohoto jste dosáhl eh, souběžně s oživením v fondech rozvoje a vnímám to velmi pozitivně, protože to jde ruku v ruce s kapacitou vzdělaných, kvalifikovaných odborníků, kteří eh, prosazují tento přístup, tedy eh, inteligentní, zelený přístup, orientovaný na tvorbu pracovních míst. Děkuji mnohokrát. Jedné věci jsem však nerozuměl. Eh, vím, že jste z Alp, ale hovořil jste o snowboard, efekt účinku snowboardu a nebo sněhové koule snowball, protože já mám pocit, že to zkracování plateb tady může působit oběma eh, směry. Já moc dobře nelížuji a už vůbec nezdím na snowboardu, ale říkám si, že by se problémy plateb mohly projevit tímto způsobem. Kolegyně eh, vaše přišla minulý týden na plenárku a zmínila, pokud nespravíme vztahy s radou ve vztahu k platbám, bude velký problém, bude se nedostávat 40% v roce 2020. Musíme se na to podívat tváří v tvář a možná se vyhneme tomuto účinku sněhové koule právě eh, vyřešením tohoto finančního problému. Ale teď vážněji hm, chceme vám poděkovat za eh, veškerou oddanost své práci, za legislativní práci, za přípravu na řízení a za veškerou vaši práci. protože často to nebyl parlament proti komisi, nejbrž parlament a komise tak úzce spolupracovali, že když jsme se dívali na představitele rady, tak ty jsme museli zapojit do správné rozpravy. A dokonce jsme uh, Eh, už ztratit přehled o počtu trialogů, které proběhly eh, v rámci tohoto Evropského strukturálního investičního fondu. Možná se dostaneme až k 150 nebo dvěma stům, pokud si to eh, všechno propočítáme. K obecnému nařízení jich proběhlo 80 a doufám, že v novém parlamentu a i váš nástupce bude pracovat ve stejném duchu spolupráce v nové době po krizi. Doufejme, se objeví nové otázky a bude nutné o nich diskutovat. Ale zcela jistě máme od vás stabilní základ pro růst a pro vztahy se státy, regiony a městy a všechny organizacemi, které jsou na tomto poli důležité. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Nistelroji. Paní Kreon. Ja, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři Hane, já se domnívám, že jménem celé mé frakce se mohu ujmout slova a vyjádřit vám poděkování za celou tu dobu vašeho úřadu. My jsme skutečně tuto dobu také trávili společně. Chtěla bych vám poděkovat za společnou práci, za vaši ochotu. A i když komise nebyla našeho názoru, přesto Mm, jste nám byl nápomocen a poskytoval jste nám fakta a argumenty pro naši pozici. Já se domnívám, že to je mm, opravdu něco zvláštního, když můžeme konstatovat, že v podstatě jste dokázal myslet také i z naší strany. A když jsem se na to tak podívala a uvědomila jsem si, jaký background tady je z hlediska rady a z hlediska komise, jak se toto všechno dá používat, tak musím říci, že my jsme měli mnohem menší zbraně, možná, že to není to správné slovo, ale v každém případě jsme měli podstatně méně nástrojů a také moci. A proto v tomto ohledu nám komise opravdu vždy poskytovala podporu a to vedlo k tomu, že jsme se občas dokázali i prosadit. Ne vždycky, ale byl to dobrý přístup. Výslovně bych chtěla vám poděkovat. Vy jste nám také zorganizoval otevřené dveře, zvláště z hlediska podpory výzkumu v rámci kohezní politiky a také v otázce boje proti klimatické změně. A také u otázek nebo témat, které souvisely se situací našich měst, co tam je nutné udělat z hlediska trvale udržitelného vývoje, nebo i v otázkách demografického vývoje v EU, kde vlastně celou řadu let to existovalo jako otázník, ale e, doposud bylo poskytováno málo odpovědí na tuto záležitost. Takže Některé odpovědi jsme v těch posledních pěti letech našli, takže myslím, že tady byl dobrý přístup k té politice soudržnosti, eh, která zbližuje města a řeší nebo pomáhá řešit problémy lidí. Musím ještě tak tímto obloukem se dostat k té otázce. Samozřejmě jsme měli mnoho jednání, mnoho zasedání a trialogů kde jsme se snažili jaksi nastavit ty balíčky pro novou kohezní politiku. A v parlamentu jsme to stihli tak tak, v každém případě podle tedy stanoveného harmonogramu. A bylo zcela jasné, že co se týče implementace, tak to nestihneme za čtyři týdny. Ale trochu znepokojená už jsem, když vidím, že vlastně pouze 16 dohod o Eh, partnerství a sedm operačních programů bylo schváleno. To není vina komise, to tím vůbec nechci říci. Je to prostě tak, jak to je. Eh, také na straně členských států neproběhla ta nezbytná práce. Je tady něco, co bychom jako parlament mohli udělat, tak abychom nějakým způsobem to podpořili a urychlili? Máme velký zájem na tom, aby samozřejmě se ty operační programy mohly co nejrychleji používat na úrovni regionu a aby občanky a občané viděli, že jsme opravdu zajistili změny a že se zabýváme tématem finanční ekonomické krize, v které se stále Evropská unie nachází a že jsme prostě dali dohromady soubor nástrojů, které jsou vstřícné vůči těmto regionům, které musí bojovat proti této krizi. Byla bych vděčná, kdybyste nám eh, poskytl pár informací ohledně této věci. Je pravda, že kvalita musí být upřednostněna před rychlostí, ale jaké jsou tady možnosti? Pokud máte již kvalitativně vhodné projekty a jsou už vlastně připraveny k tomu, aby se spustili, ale poslední operační program ještě není schválen. Byla by tady nějaká možnost v rámci odpovědnosti regionu samozřejmě říci, OK, teď se už může tedy začít a teprve pak to bude vlastně schváleno. Je možné zahájit to financování, tak abychom tady prostě nepřipustili ty obrovské mezery, které způsobí to, že částečně dobré projekty se musí přerušit a vlastně nové projekty ještě nemůžou skutečně začít. A pak bychom o tyto projekty mohli přijít. Proto bych byla velice ráda, kdybychom eh, a mm, mohli získat takovýto signál z tohoto posledního oficiálního zasedání s vámi a mohli bychom tento signál eh, přidat jako určité řešení těmto regionům. Děkuji. Madame Um... Děkuji, pan Creo. Pane Nikosnech, hlasíte se? Ne. Pan Jakovčič, prosím. Eh, do nedávna. Pánové, dovolte mi, abych vystoupil jako někdo až do posud seděl na straně vašeho stolu. Já jsem v podstatě byl eh, předsedou regionu Distry v Chorvatsku nedávno ještě. Seděl jsem tedy na té druhé straně stolu. A musím říci, že vystoupení eh, předřečníka bylo velice logické. Vy jste uvedl, že v vaší oblasti jste zaznamenal velký úspěch, že to pokrylo mnoho situací. A to nám umožnilo využít eh, fondy Evropské unie, ať už se jednalo o malé nebo velké projekty. A mohu o tom hovořit jako někdo, kdo realizoval několik stovek projektů, které byly financovány vaším útvarem. Mohu říci, že vše, co jste udělal, mělo velkou hodnotu a chci poděkovat za upřímnou spolupráci, kterou jsme měli a doufám, že budeme mít příležitost takto pracovat i v budoucnosti. Ale chtěl bych vypíchnout určité problémy, které tady existují. Dva problémy dokonce. Za prvé, musíme se pokusit zjednodušit některé postupy. Zvláště pokud se jedná o projekty, které se opakují. To znamená, několikrát eh, se vrací a jsou zahajovány. Mám eh, na mysli podobné nebo stejné programy, které jsou financovány Evropskou unii. Měli bychom tady najít nějaké jednodušší řešení na financování těchto typů projektů, tak jak to řekla paní Krell, zvláště pokud se jedná o programy, které se osvědčily a které byly v minulosti zafinancovány. Dále bych vás chtěl upozornit na problém, který máme při realizaci eh, projektů mezi Slovinskem a Chorvatskem. Je to důvodněno velkým spožděním na straně slovinského zastoupení. Z důvodu tohoto spoždění i z naší strany jsme zablokováni. Jsou, je tam spoždění téměř jednoho roku. Nejde o peníze, ty jsou v podstatě k dispozici, ale je to problém na rozhodovací úrovni. Je to problém existence mnoha úřadů, orgánů. Eh, vstupují do toho také nevládní organizace a podniky. Eh, bylo by vhodné vědět přesně, co se děje ve vašem bezprostředním sousedství, tak, aby bylo možné přijímat rozhodnutí, protože eh, podniky a různé orgány už investovaly do těchto projektů a tyto projekty zůstávají zablokovány, protože naši přátelé v Ljubljaně nejsou schopni rozhodnout. Eh, dále bych chtěla uvést něco, co souvisí s vaší budoucí prací. Víte, že my jsme zažili obrovské záplavy v Bosně a Hercegovině a bylo by dobré, kdybyste se také podíval na to, zda je možné poskytnout určitou pomoc, kdybyste se mohl podívat přímo do tohoto regionu předtím, než budete pracovat ve vaší vlast... nové funkci. Děkuji, pan Romari. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já nebudu hovořit příliš dlouho. Také bych rád podtrhl kvalitu vztahů mezi naším výborem, naším vyjednávacím týmem během trialogů a komisí, eh, konkrétně panem komisařem Hánem, vy jste eh, vždycky byl ochoten být k dispozici parlamentu, naslouchat mu a rád bych také zdůraznil, že jste velkou pozornost věnoval právě těm nejvzdálenějším regionům. Vydal jste se i do terénu, na Reunion a na další místa a právě jste nabídl eh, takový nový svěží vítr, který bude, doufejme, i pokračovat práci vaší nástupce. Proběhlo více než 100 takových zasedání, trialogů které se snažily upravit fondy soudržnosti, tak aby dokázaly reagovat na nové výzvy nového světa, který se neustále mění. Strukturální fondy jsou prostředkem pro vyjádření solidarity, ale také jsme dokázali ukázat, že jsou to také fondy pro investice, které se dokáží postavit novým problémům, novým úkolům, ať už jde o energetickou účinnost, změnu klimatu, sportu, eh, problémy měst a podobně. A samozřejmě najdeme ještě celou řadu dalších otázek, eh, když jsou aktuální tyto možnosti. Rád bych hovořil ještě o dalších možnostech, například zahájení realizace regionální strategie tváří v tvář změně klimatu, kde jste zmínil, že více než 71 obyvatel žije ve městech, kde se nedaří vyrovnat se změnou klimatu, pokud se tato města i regiony do této práce nezapojí intenzivněji ale nezbytné je zdůraznit, jaké jsou zásady regionální politiky a stanovit je až do roku 2020. Tam musíme uvažovat, jak jsme již uvažovali, co bude dál po roku 2020, ehm, ehm, především z hlediska podmínek, které vidíme, které jsou poměrně složité, politické prostředí se také vyvíjí. Vidíme to na summitu a také samozřejmě vy spolu zodpovídáte za nařízení o, o tomto vyjednávání. My neseme spolu zodpovědnost, tak aby taková právní úprava byla co nejlepší, aby připravila pro vyjednávání do budoucna pro regionální politiku což považuji za nezbytnost pro Evropskou unii do budoucna. Já bych rád řekl víc, bohužel nemáme čas. V každém případě děkuji panu komisaři za spolupráci. Děkuji. Paní Van, prosím, máte slovo. No, krát děkuji. Já jsem nová v tomto výboru a v tomto Evropském parlamentu, ale my se známe s panem komisařem eh, Hánem, protože jsme pracovali ve vídeňské komunální politice, i když jsme byli z různých frakcí. A také ve Vídni a v Rakousku ta témata byla pro nás odlišná. Nicméně bych vám chtěla poděkovat za váš přístup komisaře Evropské unie protože jste přispěl k důvěryhodnosti této politiky a zvláště k té urbání městské politice a k využívání strukturálních fondů, protože to byla věc, která pro nás v Městské radě představovala velký pokrok. Vy jste o tom hovořil, hovořil jste o městské eh, politice a je pravda, že to je stále nedostatečně ohodnoceno, protože tady je obrovský příspěvek také zvládnutí krize, tak jak se o tom hovoří teď v šesté eh, zprávě. Také je tady eh, otázka těch základních veřejných služeb. To je velmi důležitá věc, eh, tato veřejná infrastruktura a myslím si, že je nutné tato dále podporovat i v budoucnosti, protože to bude sehrávat zásadní roli a sehrávalo ta zásadní eh, hodnotu. Vy jste hovořil o 50-60 miliardách pro městské oblasti. Samozřejmě je to kapka na rozpálená kamna, protože skutečná kohezní politika musí představovat investice. Města musí být akceschopná, to znamená, je nutné, aby byly schopna realizovat eh, investice. Zatím ta situace je taková, že města nejsou vůbec schopna naplnit ta striktní kritéria. A víte, jaká je situace ve Vídni. I ta restrikce se týká vážně také Vídně v souvislosti s tímto paktem stability. Takže některá města nejsou vůbec schopna realizovat eh, tyto investice v rámci těch kritérií Evropy 2020, tak jak jste o tom hovořil. Moje otázka je eh, následující. V té meziskupině Public Services je určitý návrh, Ohledně investic do veřejných infrastruktur jedná se o veřejné státní služby. A tady je návrh, aby to bylo výjimuto z kritéria deficitu. Myslím si, že to je zajímavá věc, také o tom hovořilo italské předsednictví ohledně výjimek z hlediska spolufinancování právě ve vztahu k deficitním kritériům. Já bych ráda věděla, Jaký je váš názor na ty dlouhodobé investice, zvláště komunální, a zda je možné výjmout tedy z toto kritéria deficitu? Děkuji. Thank you. And Madam Damato. Děkuji, paní Damato. Dobrý den, děkuji. Já mám také dotaz na pana komisaře, vzhledem k jeho dlouhým zkušenostem, jestli by nám nemohl dát nějakou radu ohledně monitorovacího systému výdajů. Hodně členských států má také prodlení s podpisem dohod o partnerství. Máte nějaký námět nebo nějakou radu, jak bychom je mohli donutit, aby zrychlili eh, podepisování těchto dohod? a jak můžeme pomoci členským státům, aby byly připraveny na to časové provádění programů a využívání prostředků. Měli bychom mít eh, také nějakou průmyslovou politiku pro to, abychom znovu přilákali průmysl do Evropy. Máme tady řadu průmyslových oblastí a v nich by mohly působit i menší podniky, nejenom ty velké. Tím tedy končíme první kolo eh, otázek a vám zase dám slovo, pane komisaři. Nejprve bych vám chtěl všem eh, poděkovat za velmi laskavá slova. Eh, všechno, čeho jsme dosáhli, jsme dosáhli společně. Každý hrál svou roli. A teď vás chci ujistit o tom, že až do konce eh, našeho eh, období se budeme, eh, budou podepsány všechny partnerské dohody s Chorvatskem, případně do konce roku. Takže Chorvatsko už dohnalo to své spoždění a také jsem si jistý, že do konce tohoto roku bude schválena také polovina operačních programů. Musí to jít postupně. E, za druhé, jak byste to mohli e, podpořit, je potřeba si uvědomit, že tyto dohody o partnerství jsou novinkou úplně pro všechny i v rámci komise, že to vede k, e, k takové by to mělo vést k tomu, že se lidé nebudou tak eh, izolovat a stranit eh, ostatních, budou zohledňovat eh, i možnosti, které jsou jinde než jen v jejich regionu, budou se více angažovat. A to také v rámci členských států. Tady to vedlo k větší koordinaci mezi například ministerstvy a regionálními samozprávami Samozřejmě to všechno bude záviset eh, nejenom na kvalitě, ale také na tom časovém průběhu a myslím, že zatím můžeme být eh, docela spokojeni. Samozřejmě, že i eh, v některých českých státech panuje tendence co nejvíce se využít té flexibility, co nejvíce se odchýlit od té tematického zaměření což eh, podle mě vede eh, k potřebě déle vestu a důkladněji vestu diskusy o tom tematickém zaměření, ale já si myslím, že eh, obecně lze říci, že jsme na dobré cestě. Další věc, kterou bych chtěl říci v tomto ohledu, a podívejte se na to podrobněji, nebo individuálně potom vás můžeme informovat ohledně konkrétního regionu nebo země, jde o to, jestli je to doprovázeno skutečně kvalitně připravenými projekty. Ale týden od týdne se to lepší, ale i to je zase nová věc eh, v nejrůznějších oblastech. Eh, se teď požaduje od regionů a členských zemí eh, strategie, aby měli strategickou představu o tom, na co chtějí prostředky využít. A aby tedy řekli, nebo se pokusili tu strategii co nejvíce propracovat, případně ji doplnit. A já jsem si jistý, že i můj eh, nástupce, a, tedy Evropská komise, to bude brát eh, velmi vážně a bude se tomu určitě věnovat, tedy jak zajistit, aby ty strategie dostatečně zohledňovaly kvalitu a udržitelnost. A když se podíváme na platební toky do českých států, tak tam vidíme za několik posledních let relativně eh, plynulé eh, finanční toky, zatímco v tomto a příštím roce většina plateb se ještě pořád stahují na to období 2007 až 2013. Tady bude potřeba do konce roku 2015 ty programy dotáhnout do konce a e, dokončit jejich vyčtování do roku 2017. A teď také začínají nabíhat e, první platby za projekty v období 2014 až 2020. Takže tady dojde k určitému překrývání těch finančních toků. A tím také odvěnal poslední otázku. Samozřejmě, že regiony mohou již teď začít eh, s přípravou projektu, protože o tom všem se jedná už eh, dlouhá léta a přestože ještě nebylo konkrétně nic podepsáno, tak si myslím, že již eh, existuje představa o tom, jak by ty projekty měly vypadat. Z 90 nebo 95 ty programy, které teď jsou předloženy ve formě návrhu, potom nakonec i budou podepsány. Takže s určitou mírou spolehlivosti je možné již vědět o tom nebo posoudit, jestli ten projekt, který již teď začíná, potom uh, bude moci začlenit do toho, uh, do těch programů, které se ještě pořád vytvářejí. Z toho ohledu si myslím, že by žádné problémy být neměly, ale myslím si, že eh, asi všichni víte stejně dobře jako já, kde problémy jsou. V některých zemích totiž pořád ještě přetrvávají problémy s tím, jak ukončit to programovací období 2007 2013 a nenechat ty peníze nevyužité. Něk, v některých zemích to riziko ještě pořád eh, přetrvává, snižuje se sice, a to také díky tomu, že se zlepšuje kvalita administrace. A teď se eh, vrátím k té otázce Chorvatska. Myslím, že je tady řada um, možností, jak lze zjednodušit postupy. Některé české státy ještě se pořád přizpůsobují na ty dodatečné požadavky, to, čemu my říkáme gold plating, vylepšování eh, těch eh, požadavků. Je také potřeba zajistit eh, dostatečnou kvalitu auditorské práce nebo kontrolní práce, potom je možné zníž, snížit počet těch auditů u konečného příjemce. A u velkých projektů máme strukturu, které říkáme Jaspers, což by mělo pomoci žadatelům protože to umožňuje lepší přípravu velkých projektů a v tom novém eh, finančním výhledu by bylo možné, aby se komise více opírala o nějaké hodnocení na základě toho systému JASPES a nebyla by nutné mít další vrstvu nebo další úroveň hodnocení. A to by také mohlo přispět ke zrychlení hodnocení nebo vyhodnocování projektu. Co se týče těch povodní, My teď provádíme vyhodnocení žádostí, které jsme dostali na ten fond Solidarity. Bylo to od Chorvatska, ale také od Srbska, Bosny a Hercegoviny. To sice nespadá pod to nařízení Fondu Solidarity, ale myslím, že eh, už se konala také darcovská konference, která by měla přispět asi 800 milionů euro Bosně a Hercegovině při odstraňování následků povodní a při obnově infrastruktury. A teď eh, k městským oblastem. Myslím, že k tomu ani není tolik co dodat, jak už bylo řečeno. Pokud chceme dosáhnout našich cílů v strategie 2020, tak se musíme také více zaměřit na městské oblasti. Eh, máme teď také první zkušenost eh, z Itálie s pilotními projekty v metropolitních oblastech a bude určitě zajímavé vypadat, jak to Eh, bude fungovat v praxi. Co se těch investičních opatření, tak je eh, potřeba si říci, že ne každý stát eh, má ústavní rámec. Většina členských států má ještě pořád relativně centralizovanou strukturu země jako Rakousko nebo Německo nebo Itálie. Rakousko to jsou spíše výjimky Hmm. v některých pobaltských státech nebo ve Francii mají dokonce obce zakázáno dělat dluhy. A proto ty teď mají velký zájem o tu makroekonomickou kondicionalitu, protože za určitých okolností by se mohly stát obětí špatných výsledků na národní úrovni. Takže existují různé místní podmínky a mm, rámce. Tady byla e, zazněla otázka týkající se investiční klauzule, která v sobě skrývá myšlenku, že veřejné investice, které eh, jsou financovány z fondů, fondů by neměly být započítány do těch maastrichtských kritérií. My jsme o tom velmi dlouze diskutovali v komisi a také eh, jsme o tom diskutovali s členskými státy. Ty se na to dívají různým způsobem. Já jsem spíše toho názoru, že se touto otázkou musíme ještě dále zabývat. Ale dobře si představit ty problémy, které by s tím byly spojeny. a to, že by mohlo dojít k některým velmi extenzivním interpretacím takové klauzule, což jsou skutečně ty relevantní eh, investice v rámci daného projektu. že budu představit ten, ten smysl, ale je, eh, jak se říká, ďábel vězí eh, v detailu a Jde tady o to, jak stanovit eh, nějaký podíl těch veřejných investic na daném projektu, ale to by se ještě všechno vyžadovalo schválení členských států. Myslím, že je potřeba se zaměřit na ty věci, které již fungují, které možná ne mm, prošly komunikací. Já si vzpomínám na to, že Oli Ren kdysi podpořil iniciativu pro malé a středně velké podniky, která již dnes a v některých českých státech to vědí, která již dnes dává možnost eh, financovat podporu eh, ze, pro malé a středně velké podniky ze strukturálních fondů, a to až ze 100%. Takže tady podstatě není potřeba žádné národní spolufinancování. A když tedy slyším, že v některých eh, zemích mají ještě pořád eh, problém s přístupem eh, k financím a finančním nástrojům, tak je mohu pouze vyzvat k tomu, aby se ještě jednou podívali na tyto možnosti. Například ta SMI iniciativa dává možnost eh, stoprocentně eh, eh, hradit tu podporu pro malé středně velké podniky. A ještě poslední poznámka kolegyně z Itálie. Musí, potřebujeme samozřejmě velké průmyslové podniky, ale potřebujeme také malé a středně velké podniky. Měli bychom mít nějaký vyvážený mix. Chtěli bychom mít špičkové technologie a Teď bychom se samozřejmě měli zamyslet nad tím, co to jsou ty klíčové technologie a jak je můžeme eh, podpořit a jaké eh, důsledky z toho můžeme vyvodit. A jestli je v Evropě nemůžeme mít víc. Děkuji vám, děkuji pane komisaři. Ještě nás bývá několik eh, minut. A mám tady teď seznam kolegů, kteří by chtěli položit otázky. Poprosila bych vás, abyste byli co nejstručnější, tak aby eh, všichni mohli vystoupit a aby pan komisař mohl ještě zareagovat. Pan eh, Zela. Děkuji. Krát děkuji, paní předsedkyně. Škoda, že máme tak málo času. Já mám celou řadu témat. Takže se omezím na tři nebo čtyři. Nejdříve bych se chtěl připojit k poděkování předřečníků za velmi dobrou spolupráci pan, pane komisaři Hán, dříve to bylo tak, že komise hlavně naslouchala radě a díky tedy Lizabonské smlouvy se toto změnilo a komise respektuje Evropský parlament. Nevždy to bylo úplně samozřejmé. Jsou tady úspěchy, které tady již zazněly. Jde o městskou dimenzi, kterou bychom měli zasadit do centra této regionální politiky. To je něco nového. Struktura kohezní politika byla zachráněna před pěti lety, to opravdu nebylo samozřejmé, jak jste řekl, ale jak vážně se teď bude zacházet s implementací. Vy hovoříme o dohodách, o partnerství. Tam jsme velice eh, tvrdě bojovali taky za kodex chování, to členské státy podepsali, to znamená, že se musí eh, zavázat, aby eh, byly zapojeny různé úrovně, to znamená i města Není tomu tak ve všech eh, členských státech. Máte menší nebo střední města, která nemají žádné možnosti spolufinancování, nejsou tam postačující kapacity. Takže tady myslím, že členské státy jsou povinny eh, podporovat tato města. A druhá věc. Otázka rozpočtu. Jean-Claude Juncker hovořil o programu ve výši 300 miliard a tato politika byla do toho také zapojena. A v této souvislosti si kladu otázku, jak to bude vypadat s platbami z těch minulých let. Já nejsem takový optimista. Nemyslím si, že se to v těch budoucích letech tak dobře vyrovná. Vy jste také hovořil o tom, že poslední rok mnoho států eh, ani toto eh, nenárokovalo. To znamená, já myslím, že se to spíš bude zvyšovat, než snižovat. A zažíváme to, že eh, rada eh, stále rozšiřuje možnosti splnomocnění, ale stále zkracuje eh, prostředky. Takže v podstatě těmi eh, malými dvířky stále toto uniká z hlediska strukturální politiky. Měli bychom se tady přizpůsobit. A také v souvislosti s middle review Eh, nesmíme zapomenout na to, že politika soudržnosti má velké plány, ale málo možností z hlediska implementace. A další věc, která mi leží na srdci osobně, eh, společně komise a parlament eh, zajistili nebo zasadili se a rozšířili územní spolupráci z hlediska regionů. A teď bych se chtěl ještě zmínit o tom vašem novém postu v komisi to znamená portfolio, portfolio sousedství, rozšiřování. Já si myslím, že i tady se dají tyto nástroje použít a eh, měli bychom zohlednit situace v těch eh, mnoha sousedních zemích a měli bychom využívat intenzivněji regionální spolupráci z hlediska sousedství. Bylo by dobré, abychom nasadili tyto nástroje a posílili regionální spolupráci v rámci jednotlivých členských států. A tady doufám, že budete toto podporovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pak následuje pan Bon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Stejně jako Kolegové, já chci poděkovat panu komisaři především za to, jak hájil a hájí regionální politiku. Za posledních pět let máme pracovní skupinu Přátelé soudržnosti, ale to se nedá říct o všech členských státech, že by byli skutečnými přáteli soudržnosti. A proto děkujeme panu komisaři za jeho odhodlanou práci v této oblasti a také děkujeme za to, jak s námi spolupracoval i v terénu. Často jste byli, byl na návštěvě na různých projektech a Eh, ve Velsu konkrétně a za to velice děkujeme a eh, rádi vás ve Velsu přivítáme, kdykoliv tam vypravíte i v budoucnu. Chci se zeptat na dohody o partnerské spolupráci ty by měly zahrnovat také místní úřady a regionální orgány. Zajímalo by mě, zda se to zatím daří, konkrétně například etický kodex, zda skutečně funguje, nebo to je jenom spíše něco, co je na papíře, takový prázdný příslip. A zároveň, jak postupovat, abychom zapojili místní orgány, protože chceme postupovat od spoda, ehm, zaměřovat se na rozvoj vedený komunitou, jsou eh, zároveň teritoriální investice a to všechno by eh, mohlo být využíváno. Zajímalo by mě, jaký názor na to máte, protože naše členské státy by rádi využili těchto příležitostí, anebo to jsou příležitosti, které existují jen na papíře. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Blanco Lopez. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři, za práci, kterou jste odvedl. Bohužel jsem nemohl souhlasit s vašimi úvodními slovy, že bychom měli být všichni na sebe hrdí. Evropská unie bohužel zaznamenala nárůst nezaměstnanosti, nárůst nerovností, nárůst chudoby a konvergence poklesla ten, kdo za konvergenci a soudržnost odpovídá, nemůže být spokojen s prací, kterou odvedl. Opatření, která byla přijata pro nápravu stavu věcí, mají neuměrné dopady na některé země, naopak zvyšují chudobu a nerovnost v těchto zemích a Evropská unie by sama sobě měla uvažovat o svých krocích minulosti. Já mám velkou naději, vkládám konkrétně do investičního programu, o níž hovo- 300 miliard, o níž hovoří předseda Juncker, ale nesmíme být spokojeni eh, s tím, co jsme dosáhli. Evropu čeká výraznější nerovnost a to je proti zásadám, za níž bojovali otcové zakladatelé Unie. Komise Eh, přistupuje k některým státům, a nebudu je jmenovat, takovým způsobem, že je odrazuje, kde ztratí skutečně generaci lidí, kteří jsou mladí a kvalifikovaní a kteří se eh, potýkají s tímto nerovnoprávným přístupem. Zajímalo by mě, zda Komise je přesvědčena, že politika eh, škrtů, politika utahování o opasku eh, má dopady na rovnost v Evropě, zvláště v těch zemích, které eh, dostaly právě tento záchranný program, ty finanční injekce. Považujete tuto politiku za kompatibilní se strategií Evropa 2020, která je zaměřena na snížení nerovnosti a chudoby? Děkuji. Děkuji. Pan Bagovič, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, já jsem nový v parlamentu, nicméně od roku 98 až do dnešních dnů jsem působil na místní úrovni, na uh, Eh, ale tak jako ministr slovenské vlády a chci vám poblahopřát k práci, k vašim úspěchům, čeho jste dosáhl v politice soudržnosti. Mohu říci, že politika soudržnosti a nejrůznější aspekty v infrastruktuře, v rozvoji cestovního ruchu, eh, zavádění internetu do okrajových oblastí, eh, využívání energetických zdrojů, to e, sloužilo podpoře růstu v členských státech, a to zvláště v období krize. Financování z fondu soudržnosti představovalo obrovskou většinu prostředků, které jsme mohli využít k podpoře agendy soudržnosti. Má však určité výhrady k tomu, že máme ještě třetinu prostředků, které jsme zatím nevyužili, které, kde nebyly podepsány dohody o partnerské spolupráci. Já jsem velice rád, že jste nám potvrdil, že toto proběhne do konce letošního roku. Chci také všechny členské státy vyzvat ke spolupráci s komisí, abychom celý tento postup urychlili. Abychom mohli eh, zrealizovat výhledy eh, až eh, do dalších let. A zvláště do budoucna chci zachovat nástroje technické podpory, které jsou pro členské státy velmi užitečné. Na druhou stranu si přeji, aby politika soudržnosti obsahovala i nadále některá základní opatření, konkrétně v oblasti infrastruktury, propojování některých částí Evropy až k moři a pro nás je to důležité pro rozvoj některých regionů, ale zároveň je to cesta, jak propojit některé členské státy, Slovensko a Chorvatsko. Prosím, pan Buščenáro. Mr. Commissioner, so... Pane komisaři, zaznělo tady velké množství eh, velice pozitivních a zasloužených slov. Já bych také chtěl využít příležitosti a poděkovat za skvělou spolupráci za posledních pět let a zvlášť chci poděkovat vašemu týmu Petru Berkoviči, Nikolasi Martinovi ve vašem týmu, týmu, protože díky skutečnému partnerství se nám dařilo skutečně měnit tvář politiky soudržnosti a zmíním tři zásadní aspekty. Úspora energií je tak aktuální, zvlášť zvláště nyní, eh, když probíhá krize ve vztazích s Ruskem. Nástroj propojení Evropy, vůbec způsob, jak parlament změnil filozofii a implementační proces v tomto nástroji a nakonec zdokonalení institucionálních a administrativních kapacit tady vnímám jako velice pozitivní přístup komise, která vytvořila nezbytné prostředky ke zlepšení tohoto rámce. A chci se zeptat na toto. Eh, než opustíte svou funkci, jak vnímáte svůj, eh, jak vnímáte schopnosti zemí připojit se do nástroje k propojení Evropy k roku 2016 anebo od 1.1.2017. Děkuji za podporu návrhu rumunských úřadů navrhnout a implementovat integrovaný přístup eh, pro Dunajskou deltu, což považujeme za zásadní pro nás a pro celou Evropu. Děkuji vám. Děkuji, říká předsedkyně paní Breso. Děkuji, eh, pane komisaři. Já bych vám chtěla poděkovat za práci, kterou jste vykonal. Přeji vám mnoho štěstí ve vaší nové funkci, kde bez pochyby budeme mít možnost vás ocenit. Eh, na základě těch úvah, které zde z vaší strany zazněly, bych se vás chtěla zeptat, jakým způsobem vnímáte koordinaci mezi jednotlivými makroregionálními strategiemi a politikou soudržnosti. Já mám tak trochu dojem, že na jedné straně máme programování a na druhé straně máme jiný druh plánování nebo programování. Jaká je vaše zkušenost? Existují skutečné zdroje, které plynou směrem k makroregionálnímu programování, anebo to zůstává pouhou teorií? Jsme ještě na úrovni programu a nevidíme smysl koheze? Gracias, presidenta. Señor comisario. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, Dovolte mi, abych nehovořil o soudržnosti, o dohodách, o partnerství a o kontrolách toků a tak dále. Tak jako někteří další kolegové jsem nováčkem v parlamentu. A vy sám jste uvedl, pane komisaři, eh, že je dobré mít zkušenost v tomto Já jsem byl členem výboru regionu. S paní Breso jsme dokonce měli tu čest, že jsme předsedali tomuto výboru regionu. A z tohoto důvodu Pane Hán, jste se zmínilo, paní Breso, a i o mě a poděkoval jste nám za naši ochotu během posledních pěti let. Chtěl bych vám říci, pane komisaři, a také bych to chtěl sdělit mým kolegům. Určitě mm, jsme neměli potíže spolupracovat s vámi, pane Hán. Dokonce bych řekl, že eh, bylo velmi snadné s vámi spolupracovat. Proč? My jsme konstatovali, že jste byl velice angažován a byl jste velmi citlivý na otázky regionů a měst. Jeden kolega před chvílí hovořil o záplavách v Chorvatsku. A já vám připomínám také, co se odehrálo eh, ve Španělsku, v mém regionu Norsia. to znamená eh, v městě Lorka. Víte, že to není jenom jméno velkého španělského básníka, ale je to také eh, jméno eh, jednoho malého města. A roku 2011 došlo k zemětřesení v tomto malém městečku. Byli tam mrtví a došlo k zničení historického dědictví, které je tam velmi důležité. A musím říci, že bezprostředně poté byly dány k dispozici zdroje, které měly pomoci této městské radě, která byla naprosto bez naději. A musím říct, že pan komisař Hahn dal velice rychle k dispozici prostředky právě v rámci fondu Solidarity. On poskytl politickou odpověď, ale zároveň to byla odpověď lidská. Řekl jsem vám před chvíli, že pan Hán byl velmi citlivý na problémy. A pan Hán dorazil do města Lorka diskutoval s obyvateli, byl velmi srdečný a velmi lidský. Pane komisaři, to, co vám nyní říkám, eh, neříkám proto, abych hovořil o soudržnosti a o vaší nové funkci. Budeme mít možnost o tom hovořit později. Ale ujel jsem se slova, abych vám vyjádřil díky za tuto vynikající práci a přeji vám mnoho úspěchů. A myslím, že tak mluvím i za všechny ostatní. V každém případě budete mít evropské funkce i nadále. Děkuji. Netvič. Děkuji. Co budu muset udělat, až se vrátím do EU? Budu muset vysvětlovat, jak tady funguje úloha europoslance a Eh, na jednu věc se lidé hodně ptají a mě samotného to mate, protože já jsem původně eh, z podnikatelské sféry. Když hovoříte o překročení rozpočtu a hovoříte o 23,4 miliardách euro, které nebyly vyplaceny, ačkoliv proces, projekty pokračují, kdybyste toto udělal eh, v ekonomické sféře, tak by vás vyhodili prostě. Šéf by vám řekl, na naschledanou a už by vás nechtěl vidět. Když se rozhoduje o rozpočtech a výdajích, existuje nějaká korelace v tom uvažování mezi finančními prostředky, které jsou vyčleněny a na co je chceme vynaložit, anebo tyto dvě věci probíhají naprosto odděleně a teprve pak se to snažíte propojit ex post. Děkuji. Děkuji vám, kolegové, za veškeré dotazy. Pane komisaři, máte méně než 10 minut na zodpovězení všech dotazů ale eh, máte ještě jeden příspěvek, máme ještě jeden příběh. Pouze jenom ve stručnosti jsem se chtěl zeptat pana komisaře eh, na jeho mm, úvahu mm, stran eh, použití metody komunitně vedeného rozvoje, to znamená metody CLLD v tom následujícím programovém období, protože já vím, že v tom stávajícím období eh, i komise prosadila vyšší uplatnění této metody eh, tak jsem se chtěl zeptat na názor pana komisaře eh, zda dojde i v tom následujícím nebo dalších obdobích k vyššímu uplatnění ještě této metody. a jinak samozřejmě chci popřát panu komisaři mnoho úspěchů v pokračování jeho práce. děkuji. Okay. Thank you. Děkuji žádné další dotazy, tak čekáme na vaše odpovědi, pane komisaři. Eh, Ještě jednou vám všem děkuji. A teď k té multilevel governance, o čemž tady hovořilo několik řečníků. Je to poprvé, kdy jsme to zavedli eh, v naší regulaci je evidentní, že ne všechny členské státy jsou na tom stejně při aplikaci této myšlenky. Zase to souvisí eh, s ústavním uspořádáním členských států. Ale eh, ta míra použití je mnohem větší, než jsme doufali. Já jsem poprosil Deka van Lindeho, bývalého předsedu výboru regionu, který byl jeden z toho těch původců této myšlenky, aby připravil zprávu, kterou bychom měli dostat za několik týdnů. Já jsem ustanovil termín nejpozději do konce roku, abychom udrželi dynamiku té diskuse také tady v parlamentu, protože je to pořád ještě relativně nová věc a je možné ty výsledky aplikovat i na nové programovací období, ale samozřejmě ne všude to bylo podobno stejným způsobem, ale minimálně většina členských států začala tuto myšlenku respektovat. Co se týče 300 miliard, eh, samozřejmě, že strukturální fondy budou hrát eh, Eh, je svou roli. Druhá věc se týká Evropské investiční banky, která bude mít dodatečné finance k dispozici, ale eh, jde tady také o to, co jsem už říkal na úvod. A chtěl bych jenom vyzvat členské státy, aby mnohem více využívali finanční nástroje, aby eh, vytvořili pákový efekt není vyloučené, že by to klidně mohlo být i více než 300 miliard v těch příštích třech letech. A teď k tomu rozpočtu. Myslím, že by se to vyžadovalo takový rychlý kurz toho, jak my provádíme evropský rozpočet, ale jde tady hlavně o to, jak rozlišit mezi závazky a platbami. My jsme naprosto v souladu se všemi nařízeními a regulacemi, ale prohlubuje se ten rozdíl mezi závazky a platbami. A to také částečně vzniklo tím, že v tom novém eh, programovacím období jsme zavedli pravidlo N plus 3, také tady jde o ty každoroční platební stropy takže to není ani tak otázka nezdravého rozpočtového řízení, ale spíše je to uh, problém s tím, jak dodržovat učiněné politické závazky. A v okamžiku, kdy byl schválen víceletý finanční rámec, tak ten rozpočet je vlastně rozdělen na všechny ty víceleté eh, programy a mělo by to reflektovat eh, konsenzus dosažený pro, celé, pro celý finanční eh, výhled. Úplně tak nebude vždycky. Nebude to mít dopad jenom na strukturální fondy, ale na všechny rozpočtové položky, i na nižší vztahy a tak dále. Ty problémy Eh, tebou i nadále, ale jde o to, jak eh, to rozdělit na ty jednotlivé částky v absolutním vyjádření, aby to mít samozřejmě dopad na všechny politiky. Jde o to, jak, eh, jak zohlednit to, že ty prostředky pocházejí rozpočtů členských států a bylo by dobře, aby se to uvědomili všichni evropští občané, že tady máme rozpočet a z toho rozpočtu asi 6% spotřebovávají evropské investice, eh, instituce. A to zahrnuje nejen komisi, ale i vás, vaše platy, účetní dvůr, eh, soudní dvůr a tak dále to všechno nepředstavuje více než 6 Takže 94 evropského rozpočtu se eh, používá na eh, činnost ve členských státech. Možná, že něco i mimo eh, v rámci vnějších vztahů, ale většina těch peněz jde na projekty ve členských státech a to si myslím, že je Eh, něco, na co můžeme být eh, pyšní. Nevím, jestli ty eh, takzvané ziskové organizace by mohly říkat, že mají takovýto poměr mezi provozními náklady a vynaloženými náklady, takže my nežádáme žádné dodatečné prostředky. My chceme, abychom dostali prostředky na to, abychom mohli zaplatit těm lidem, kteří již začali s financováním schválených projektů. A tady mluvíme hlavně o eh, eh, firmách, o konečných příjemcích, o jednotlivcích, kteří na to čekají. A byli bychom rádi, kdyby nedocházelo k dalším průtahům, protože to má dopad na finanční situaci těch příjemců. Asi chápete, že já, pro mě to e, také e, srdeční záležitost a byl bych rád, kdyby se to trochu zlepšilo. A pane Vone, k těm partnerským dohodám, já myslím, že už tady není ale i pro ostatní to, co jsme navrhli, by může být aplikováno různým způsobem v závislosti na strukturách, které v českých státech mají, ale eh, eh, myslím, že jinak jsou všichni víceméně spokojeni. Panu Blankovičovi chci říci, že se to obtížně eh, odhaduje, co by se stalo, kdyby tam strukturální fondy nebyly. Ale před tou krizí strukturální fondy představovaly 7 všech veřejných investic eh, v celé Evropě. A po krizi, myslím, že už je možné hovořit o období po krizi, eh, to už představuje 20 eh, z celkového objemu veřejných investic. Takže je to třikrát více, než to bylo před krizí. A to ukazuje, eh, nedostatek eh, veřejných investic. Když eh, tady hovoříme o tom více než milionu pracovních míst, které byly vytvořeny, nebo které budou ještě vytvořeny díky strukturálním fondům, tak tím úplně nevykompenzujeme ty ztráty eh, míst, ke kterým došlo, ale myslím si, že to je rozumné opatření, které by mělo zmírnit ty dopady krize. A určitě eh, lze udělat ještě více, ale ještě bych chtěl také vyzvat členské státy, vzhledem tomu, že se tak často mluvilo o té garanci nebo o iniciativě pro boj s nezaměstnaností mladých, Zatím jenom 25% z těch 6 miliard, které na to byly vyčleněny, byly využity. Všichni o tom hodně mluví, všichni říkají, kolik je mladých mezi, nezaměstnaných mezi mladými, ale i když na to jsou peníze, tak zatím byly využity jenom z jedné čtvrtiny. Takže pokud eh, to má být tak velký problém, jak, o tom, jak to všichni říkají, tak bych je chtěl vyzvat k tomu, aby eh, s tím něco udělali. A obecně je to o šíření informovanosti, je to využívání příležitostí, které jsou. Myslím, že je potřeba také eh, nejenom kvalifikovat eh, potenciální pracovníky, a také pro ně ta místa vytvářet, aby eh, ta kvalifikace k něčemu byla. A já doufám, že to v dlouhodobějším výhledu povede k více Eh, podnikatelským předsosem. Děkuji panu Poštenárovi za laskavá slova. Já obecně jsem si jistý tím, že ta administrace se zlepšuje. Eh, myslím, že to, na to je, jsou 4 miliardy. Na další zlepšování eh, státní zprávy a já jsem si jist, že by to mělo vést k posílení našich kapacit, jak vyhovět všem požadavkům. Jinak eh, to první hodnocení ukazuje, že členské státy eh, si váží těch makroregionálních strategií a vymezují na to prostředky ve svých programech. a já bych chtěl poděkovat eh, za všechna vaše milá slova týkající se výzkumu. Nebyl jsem si jistý, jak to bylo úplně míněno, ale můžu vás ujistit o tom, že v novém finančním období eh, bude podpora eh, výzkumu, nejenom v komisi, ale také ve členských státech. Je to rozhodně oblast, kde se musíme učit jeden od druhého Eh, máme samozřejmě různé zkušenosti, ale musíme se snažit o hledání společné, společného přístupu. Měli bychom tím řešit jeden evropský nedostatek. Snažit se překonat tu propast mezi výsledky výzkumu a Eh, podnikatelskými plány. A já doufám, že ty prostředky, které máme a ty nástroje, které máme, eh, jsou teď dostatečné, pokud je budeme inteligentně využívat a pokud budeme také dostatečně tvrdohlaví provádění našich schválených eh, cílů. Takže ještě jednou vám děkuji za tuto velmi užitečnou diskusi. A věřte mi, že budu mít více než jednu slzu v oku, až odsud budu odcházet. Děkuji eh, vám za vaši účast, děkuji vám za vaše eh, osobní angažma za přeprovádění regionálních eh, fondů a my vám přejeme hodně úspěchu ve, vašich budoucím, ve vašem budoucím působení. A teď zavírám, eh, tady končím veřejnou část eh, naší schůze a budeme pokračovat v jednání za zavřenými dveřmi. Takže kdo tady nemá být na zasedání koordinátorů, tak prosím opuste sám. To leave the meeting room. We have limit time. Máme moc času, tak prosím co nejrychleji.